Vážené dámy, vážení panové, milé kolegyně a milí kolegové, Již je 10 minut po začátku schůze. Já jsem doufala, že se nám sál poněkud více naplní, ale dnes máme ten fenomén, že nejméně početní výbor je v jednom z největších sálů, takže možná proto ten sál vypadá trochu prázdně. Já vás nyní vítám na naší schůzi. Dnes dopoledne jsme, jsme již měli velice zajímavý workshop ke smluvnímu právu byl velice zajímavý, jak jsem si říkal, a všichni účastníci eh, říkali, že jim připadá, že byl úspěšný. Já jsem obdržel velice dobrou rezonanci z národních parlamentů během oběda. Měli jsme tam 26 kolegů z 13 národních parlamentů. Byl to takový experiment našeho výboru, protože jsme poprvé přistoupili k takovémuto postupu a musím říci, že dialog s kolegy z národních parlamentů se opravdu vyplatil. Ale nyní bych se vrátil zpět k pořadu jednání. Číslo jedna bod přijetí pořadu jednání. Jsou z vaší strany nějaké námitky proti pořadu jednání? Není tomu tak, takže je schválen. A nyní bod dvě, sdělení předsedy. Zde bych rád poukázal na dvě věci. Za prvé, budeme mít slyšení Eh, v rámci sezení jednoho meziparlamentního výboru. Bude to téma, jak usnadnit život evropským rodinám a občanům. Bude se to konat 13.11. od 8.30 do 18.30 zde v této budově. Budeme mít 22.11. Eh, zvláštní mimořádnou schůzi ve Štrasburku a tu máme proto, protože bude pravděpodobně nutné hlasovat o zprávě CAJA. A to proto, že si pohrádáme s myšlenkou, že pokud se nedohodneme s radou, tak eh, promiňte, pokud se dohodneme s radou, tak bychom chtěli uzavřít první čtení ještě v listopadu. Takže to byly má sdělení, jakožto předsedy. A nyní máme bod 3, schválení zápisu ze schůze konané dne 18. října 2010. Máte proti tomu někdo? nějakou námitku, není tomu tak, takže je to schváleno. Dostáváme se k bodu čtyři, to je minislyšení o tématu posouzení dopadu. My jsme zadali porovnávací znalecké posudky. Máme zde dva um, posuzovatele, paní Marian Jušlin a pana Pavel Janovského z Matrix Insight Institutu. Já bych navrhl, aby nás do tématu krátce uvedla paní kolegyně Nýberová a potom předáme slovo oběma expertům. Angeliko, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně, vážení hosté. Nacházíme se uprostřed vypracovávání, tedy vypracováváme právě naše stanovisko k tématu zajištění nezávislých posouzení dopadu, a to jak s ohledem na práci, která probíhá na komisi, tak s ohledem na to, jak my, jakožto parlament, bychom mohli využívat tento nový nástroj posouzení dopadu. Já jsem před několika eh, měsíci vypracovala dokument, kde byla celá řada otázek a Diskutovalo se to v minulých posledních týdnech i na frakcích poměrně podrobně a my jakožto eh, výbor Jury jsme podnikli eh, cestu naší delegace do Washingtonu DC a tam jsme zkoumali, jak momentálně je realizováno posouzování dopadů v USA. Samozřejmě je zde otázka správního posouzení dopadů a pak jsme se ho, eh, hovořili s partnery z kongresu, kteří nám ukazovali, jakým způsobem zohledňují posouzení dopadů ve své každodenní práci. Chci ještě říci, že to bylo velice zajímavé, to, co jsme se tam doslechli. V vládě eh, americké je přisuzováno posouzení dopadů velký význam. Jsou tam konzultace s interními i externími experty. Je to velice trans, transparentní celý ten proces a myslím si, že můžeme z toho načerpat celou řadu podnětů a poučit se a zlepšit ten návrh, se kterým přišla komise. Znalosti, které jsme nabili v kongresu, tak to bylo trochu střízlivé protože jsme zjistili, že tam ty výsledky posuzování dopadů neovlivňují legislativní práci natolik, jak bychom bývali očekávali. Já jsem ráda, že dnes zde bude prezentována ta studie, její první výsledky. Je to studie, kterou si zadal právní výbor o tématu posouzování dopadů. A dozvíme se tedy, jak vypadají jednotlivé postupy posuzování dopadů v členských státech. A myslím si, že je to takový pěkný konečný input z mnoha různých stran. A já bych ještě ráda předložila ještě přes koncem roku svou, svůj návrh zprávy z vlastního podnětu, tak abychom mohli zprávu odhlasovat ještě před letní pauzou a mohli projevit náš postoj, postoj parlamentu. Děkuji. A nyní bych předal slovo oběma expertům. Nevím, kdo z vás bude chtít začít, ale prosím. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Maria Čolin a zastupuji firmu Matrix Insight. Zabýváme se konzult poradenstvím v oblasti veřejné politiky. Máme sídlo ve Spojeném království a my tedy pracujeme i pro Evropskou komisi a další instituce. A dnes velice rádi vám řekneme, jaká jsou naše předběžná zjištění vyplývající ze studie, kterou teď provádíme, což je komparativní studie o účelu, rozsahu a postupech hodnocení dopadu, tak jak to provádí členské státy EU. A já předám Pavlovi Janovskému, mému kolegovi, který s vámi některé ty výsledky projde a poté budeme mít čas na otázky a odpovědi, prosím. Děkuji, Mariel. Jenom krátký úvod, eh, abyste viděli, jaké byly cíle studie a poté vám řeknu naše zjištění a závěry a doufám, že poté bude následovat debata která bude užitečná i pro nás, protože zatím jsme na začátku studie, takže od vás eh, podněty pro nás budou velice cené. Jak bylo řečeno, je to komparativní studie o eh, tedy postupech, rozsahu, posuzování dopadu, jak to provádí členské státy a byla zadána Evropským parlamentem. Hlavním cílem je E, e, vytipovat ty dobré zkušenosti, dobré příklady, takzvaně těch e, best practices, nejlepších postupů a jak se tedy provádí hodnocení dopadu a něco z toho vyvodit pro evropskou úroveň. A hm, tato studie hm, byla zadána v říjnu, hm, bude probíhat až do ledna. Zatím naše závěry jsou skutečně předběžné. Doufám ale, že i v té diskuzi vám mm, budeme schopni ukázat, jakým směrem směřujeme v této studii, k jakým závěrům. Co se týče metodiku, kterou používáme, studie je kombinací eh, eh, studií, studia dokumentů a pohovorů, pohovorů s osobami, které provádí hodnocení dopadu, tedy většinou je to z úředníky členských států a úředníky Evropské komise, parlamentu a e, tedy dalšími dotčenými subjekty. My e, studujeme konkrétní e, příklady, které si vybíráme z členských států na základě tří kritérií. Jednak geografické pokrytí EU, potom pokrytí eh, tedy eh, starých členských států, nových členských států a potom i posuzujeme to podle toho, jak zralé tam ty systémy posuzování dopadu jsou v těch zemích. Takže naše předběžná zjištění, hm, jaké jsou hlavní důvody, proč se provádí posuzování dopadu, je jasné, že posuzování dopadů zapadá do eh, better regulation, do té snahy přijímat kvalitní legislativu na úrovni evropské i národní. A mm, zde důležitou roli, roli nehrajou pouze evropské instituce, ale další instituce, které se snaží vylepšovat legislativu. A mm, tato koncepce nebo koncept better regulation eh, eh, i poukazuje na eh, rozdíly mezi členskými státy, protože v různých členských státech ty důvody pro posuzování dopadu jsou různé. Zjistili jsme, že členské státy kladou různě, různý důraz na ekonomický, sociální dopad, na dopad na administrativu. V některých státech to posuzování dopadu se zaměřuje třeba na snižování nákladu pro podniky nebo na snižování administrativní zátěže, kdežto jinde spíše se zaměřuje na dopad na eh, životní prostředí, sociální sféru a mm, pouze tedy se nezaměřuje na finanční efektivitu. A mm, samozřejmě mm, zjistili jsme, že eh, ty akcenty se hodně liší v různých státech EU. A také do určité míry zjišťujeme, že jsou situace, kdy posuzování dopadu se používá právě proto, aby se zarazily nějaké další legislativní návrhy, aby se spíše snížila ta regulace. A většinou eh, nebo se používá to posuzování dopadu jako nástroj pro přijímání kvalitnější legislativy, pro přijímání alternativních eh, aktů. Eh, samozřejmě ty akcenty se nevylučují, ale často ten důraz je dán bán na jednu stránku. Třeba Dánsko, Spojené království, to je jeden z těch příkladů, který studujeme tak tam se zaměřuje především, zaměřují především na administrativní zátěž a na náklady pro podniky, i když samozřejmě tam posuzují další dopady, ale je evidentní, že dávají důraz především na tu finanční efektivitu pro podniky. Eh, čemuž tak není tolik eh, v jiných členských státech EU, třeba my se teď zabýváme Francií, kde ten hm, systém Eh, je takovým dost eh, jako reprezentativní eh, pro to, co se děje ve většině států. I podle toho, na co se klade důraz, tak podle toho se i volí metody pro mm, tyto studie dopadu. Třeba, když se podíváte na různé členské státy, tak v těch jejich pokynech zjistíte, že e, e, kladou tedy různý ten důraz třeba na kvantitativní metody, někde zase na kvalitativní metody e, a samozřejmě všechny ty pokyny se týkají všech těchto prvků, ale ty důrazy se liší. Další důležité téma, které jsme zjistili, především v těch pohovorech, je, že je zde taková tendence Eh, spíše ke kvalitativním metodám posuzování výhod, eh, spíše více než dříve. A mm, to mm, hodně teď slýcháváme od úředníků, kteří provádí i to evropské eh, posuzování dopadu, ale i v některých členských státech, třeba v Dánsku, tam je teď trend směrem k většímu důrazu na kvalitativnější metody Eh, i eh, kromě tedy toho těch finančních dopadů pro podniky. Eh, druhá kategorie zjištění mm, se týká toho přeskumu mm, hodnocení dopadu. I to je v podstatě cíl vašeho slyšení zde. Doposud podle našich zjištění vidíme, že zde jsou hlavní Eh, dva typy kontrol. Za prvé kvalitativní kontrola posuzování dopadu, což eh, eh, většinou se týká toho, jak Eh, robustní, solidní jsou ty metody, které se používají, zdali je to logické, jasné, eh, srozumitelné, zdali, eh, zdali ty závěry vyplývají z důkazu, z podkladu. A potom je zde další typ kontrol, který je spíš takový legalistický nebo formální, kde se spíše kontrolují ty kroky, zdali byly splněny povinnosti, závazky, forma, formality spíše zdali eh, byly provedeny všechny ty konzultace, které měly a tak dále. Samozřejmě eh, jsou to tedy dva ty základní typy přeskumu nebo kontrol, které se provádí a samozřejmě to je úzce propojeno eh, se způsobem i toho, jak se provádí to hodnocení dopadu s tím systémem provádění hodnocení dopadu. A <clears throat> samozřejmě vždycky ale eh, je nutné, aby tu kvalitu posuzovali experti. A eh, to je něco, čím se zabývá i zabývají ta oddělení eh, v státních úřadech v členských státech, která se zabývají better regulation, kvalitnější legislativou. A také jsme i viděli, že mm, eh, existuje i ten druhý eh, eh, systém, kdy se spíše kontrolují formální náležitosti, to posuzování dopadu, a kde se tolik neposuzuje ta kvalita. A teď pokud jde o ta různá uspořádání v členských státech mm, a na evropské úrovni, tak jsme zjistili, že existují tři hlavní typy organizačního uspořádání, což je podmíněno e, tím, zdali ten systém je centrální či decentralizovaný, zdali na to mají speciálně vyčleněné designované orgány, které provádí e, tu kontrolu kvality, posuzování, hodnocení dopadu. Pokud jde o, e, to, o ty centralizované kontroly, kde mají na to vyčleněné orgány, tak jsme zjistili, že zde existují tedy specializované orgány, které provádí kontrolu těch studií, hodnocení dopadu. A jeden příklad, to je třeba eh, v, v, v Evropské unii existuje v komisi orgán, jmenuje se board, výbor, rada pro kontrolu těch hodnocení dopadu. Podobné příklady máme i třeba ve Spojeném království, kde existuje Regulatory Policy Committee, výbor eh, právě pro eh, tuto eh, kontrolu. Je to centrálně umístěný orgán, který hlavně kontroluje ty různé návrhy, legislativní návrhy a to, jak byly posouzeny jejich dopady. Takže většinou ve většině států existuje nějaká podobná struktura. Když se podíváme na další příklady, tedy příklady Eh, tedy těch centralizovaných systémů, ale kde nemají na to speciálně vyčleněné orgány, tak třeba ve Spojeném království, tam jsem jmenoval ten příklad toho mm, orgánu, ale mají tam ještě další orgán, který má na starosti Better Regulation. To je, eh, to je mezirezortní eh, orgán, který, který se zabývá vylepšováním legislativy a ji provádí tedy kontrolu těch legislativních návrhů, ale není to jediný úkol. V Německu je podobný orgán, Mm, který neprovádí pouze hodnocení dopadu, ale také je to součást jeho poslání. Je to opět centrálně umístěný orgán, který mm, se snaží tedy eh, eh, pracovat na vzorové, vzorové metodice, vydává takové ty pokyny, vzorové pokyny, doporučení. Další mm, Další hm, státy třeba to, nebo některé státy to mají tak, že to má na starosti jeden rezort, jeden minister, jedno ministerstvo, které hraje takovou centrální koordinační roli a také provádí i kontrolu kvality. Příklad třeba v Dánsku je to ministerstvo financí, které hraje tu koordinační úlohu a také i provádí kontrolu kvality. Další příklady jsou no, um, Mm, úřady, které nemají třeba postavení ministra, ale třeba jsou při úřadu vlády, například Itálie, kde na úřadu vlády je jeden odbor, který má na starosti hodnocení dopadu a kontrolu, tedy hodnocení dopadu. A mm, v podstatě je to takový orgán, který má na starosti kontrolu jakosti. V Polsku je to podobné, podobný příklad, kde to je na úřadu vlády, úřadu tedy premiéra, kde existuje podobný odbor pro hodnocení dopadů. Podobně je to i na mm, spolkovém kancelářství v Německu, kde se eh, provádí tedy ty formální kontroly. A pokud je o ty decentralizované struktury, tam, kde neexistuje žádný centrální orgán, třeba eh, je to Eh, kdy třeba v Evropské komisi také na jednotlivých DG existují útvary na eh, hodnoci, pro hodnocení dopadu, které eh, vlastně pracují na těch jednotlivých DG. Podobné je to i v britské vládě, kde kde také existují na těch jednotlivých rezortech takové úřady. A kromě tedy Eh, těchto eh, typů eh, kontrol, tak existují ještě další typy kontrol, které spíše bych nazval konzultacemi. A do posud, podle našich podkladů, mm, v podstatě je to mm, konzultace, mm, které se provádí třeba v Německu, kde probíhají mezirezortní konzultace, nebo spíše tedy bychom řekli mezirezortní připomínková řízení, kdy i veřejnost tedy je konzultována, ta odborná veřejnost. A mm, i e, to, ty výstupy tedy se používají pro e, tu kontrolu kvality je to mm, v podstatě e, ty výstupy z těch připomínkových řízení také e, napovídají o tom, jak ty dotčené subjekty posuzují dopad daného legislativního návrhu. Vidíme, že to je velice efektivní forma kontroly. kontroly. A samozřejmě ty jednotlivé metody se nevylučují, takže v řadě zemí to je spíše kombinace třeba centralizovaného, decentralizovaného aranžma a je, eh, je to kombinace s těmi připomínkovými řízeními. Eh, takže mm, a často tedy tam mm, eh, převládá některý z těch aspektů třeba mm, Spojené království to a Evropská unie, to je takový příklad eh, kombinace různých těch postupů centralizovaných a decentralizovaných kontrol. A teď ty naše předběžné závěry, eh, pokud jde o tu kontrolu posuzování dopadu. Říkám, že to je předběžné zatím, ale zjistili jsme, že ta otázka nezávislosti toho daného orgánu, to je důležité právě pro eh, kontrolu kvality hm, z evidentních důvodů. Ale eh, je, hm, hrají tam roli další aspekty, než jenom ta nezávislost. Jak jsem již řekl, eh, ta hm, je důležité také to vidět eh, v kontextu té úrovně, na které provádí se ta kontrola. Třeba když mají ty decentralizované systémy, tak třeba na to nemají tedy nezávislý orgán, ale důležité je, aby to byl orgán složený z expertů, kteří provádí kvalit, kontrolu kvality. Mm, je tedy vždy důležité vzít do úvahy ten fakt, na které úrovni probíhá eh, ta kontrola, zdali na úrovni centrální či decentralizované a závěrem zjistili jsme, že kontrola posuzování dopadu a kontrola posuzování dopadu těch legislativních návrhů, tak to eh, často není úkol pro jeden orgán. Většinou Eh, většinou tedy mm, jsou to ty samostatné tedy legislativní návrhy, které nejprve jsou posuzovány různými rezorty eh, a i v rámci tohoto se posil, posuzuje kvalita. Samozřejmě mm, toto samo o sobě neznamená, že to bude better regulation, ale Eh, důležité je, eh, zdali ten výsledek toho posuzování, té kontroly je, že ten návrh je kvalitní. Závěrem, zde existují různé důvody pro hodnocení dopadu a existují různé důvody, eh, což samozřejmě může vést i k tomu, že se používají různé metody a v praxi tedy se liší ty postupy posuzování dopadu, jak jsem řekl Někdy se, e, některé státy se zaměřují spíše na tu efektivitu, finanční efektivitu, jiné spíše na ty kvalitativní dopady, třeba na sociální dopady, ekologické a podobně. A pokud jde o rozdíl mezi EU a členskými státy, tak si myslíme, že je zde jasný hm, hm, rozdíl, protože e, v Evropské unii v komisi tam mají tedy e, celkem unikátní orgán, který není, nemá své repliky na státních úrovních, ale hm, Eh, samozřejmě tam ty metody mm, jsou tedy složitější, kombinují se tam různé metody při posuzování dopadu. A jedna věc je tedy teorie, druhá věc je praxe. Hodnocení dopadu, posuzování dopadu, to je koncepce, která se vykládá různě v různých členských státech, eh, i tedy v Evropské unii si to různí úředníci vykládají různě i tedy přesto, že existuje určitý systém posuzování dopadu, určité pokyny k tomu doporučení k tomu existují, tak v praxi to je trochu odlišné, tam se to děje jinak, než jak by se mělo teoreticky to provádět. Máme spoustu příkladů systémů hodnocení dopadu, které již byly zavedeny dávno, třeba v 80. letech, ale de facto v praxi eh, hm, moc pokroku tam neudělali. A nedávno třeba jsme viděli, že je zde velký tlak eh, směrem k implementaci, k efektivní implementaci těchto systémů. A teď hlavní otazníky, které vůbec nejsou snadné, jsou to těžké otázky. A my v naší studii se pokusíme na to odpovědět. A to je, eh, jaký to má dopad na politiku. Zdali skutečně toho posuzování dopadu, ty studie vedou k tomu, že se zlepšuje legislativa a rozhodovací procesy? Může nastat situace, kdy třeba existují velice kvalitní posuzování dopadu, ty studie jsou kvalitní, ale potom mm, to nevede k nějakým konkrétním výstupům ve smyslu kvalitní legislativy či kvalitních politik. Aspoň to jsme zjistili i z těch našich pohovorů a my se snažíme teď lépe to pochopit, jak to probíhá na úrovních národních a evropské. Já si myslím, že to je asi všechno. Za mě děkuji. Děkuji. Má někdo z kolegů nějakou otázku, kterou bych chtěl položit? Prosím. Já z mé strany mám e, tuto otázku. Před několika týdny jsem dostala k dispozici šetření účetního dvora. Víte o tom, a pokud ne, tak bych poprosil náš sekretariát, aby také vám dal tento dokument k dispozici, protože si myslím, že by mohl být důležitý pro další rozpracovávání studie, protože je v něm celá řada poznatků, která by vám mohly být nápomocné pro zpracování konečné podoby studie. Znáte tento text? Ano, takže je to v pořádku. Ze strany komise je zde pan Michal Gremig Greminger. Takže prosím, máte slovo, pane Gremingere. Děkuji, jsem Michal Greminger, jsem zástupce um, útvaru pro posuzování dopadů a pro legislativu. Já bych byl rád, kdybyste mě dovolili, abych vám eh, sdělil něco o sdělení pro lepší, o lepší legislativě a inteligentní legislativě a potom se budu věnovat té zprávě účetního dvora. Komise 8. října předložila sdělení o inteligentní legislativě. Tam ukazuje, jakým způsobem chce během příštích let eh, zlepšit agentu lepších právních úprav v komisi. To sdělení se zakládá jednak na rozsáhlých veřejných konzultacích zájmových skupin a zainteresovaných stran a zároveň se to zakládá na různých zpráv a mimo jiné i na výsledcích auditu účního, účetního dvora, auditu systému posizování dopadů v Evropské unii. Na základě tohoto dokumentu by, sdělení obsahuje tři klíčové výpovědi. Za prvé, týká se to inteligentní regulace celkového cyklu rozvíjení politiky. Druhá věc je třeba mít lepší úpravy, ale tyto lepší úpravy jsou i nadále ve společné odpovědnosti všech institucí členských států. A za třetí, potřebujeme aktivní zapojování zájmu zainteresovaných stran, zájmových skupin a veřejnosti. Pouze tak můžeme mít lepší organizaci, lepší implementaci a lepší úpravy. První věc, kterou řeknu, se týká, se říká, týká inteligentní regulace politického cyklu. Potřebujeme, výchozím bodem je etablovaný systém posuzování dopadu Evropské komise. Zpráva účetního tvora jasně ukázala, že systém je efektivní, že ve své každodenní praxi je úspěšný. A chci říci, že je to doposud nejobsáhlejší audit systému posuzování dopadů vůbec. Účetní dvůr zcela detailně posoudil asi 110 posouzení dopadů pomocí 120 testovacích otázek a navíc ještě vedl asi 120 eh, rozhovorů s experty a činiteli, kteří činí rozhodují. Výsledkem je, že systém posuzování dopadů pomáhá komisi předkládat lepší návrhy. Odborníci jsou z toho názoru, že to v konečném důsledku vede k lepším návrhům právních předpisů. Tedy zpráva se zmiňuje o efektivitě tohoto systému. Na základě zprávy účetního dvora chci říci, že účetní dvůr se jasně vyjadřuje o účinnosti posuzování dopadů. Ve stanovisku poradců to již bylo naznačeno, pan Krétr to jasně vyjádřil před výborem pro rozpočtovou kontrolu. V tomto světle komise ve sdělení ukazuje, že by bylo vhodné tento systém nadále rozvíjet do jeho plné účinnosti tak abychom mohli si, doplnit, dokončit tento cyklus. Důležité je, že není třeba pouze posuzování dopadu ex ante, ale je třeba uskutečnit posuzování dopadu i po přijetí právního předpisu, aby se zjistilo, jak účinný eh, je právní předpis, který navrhla komise, tak abychom měli základ pro posuzování skutečné užitečnosti, skutečné účinnosti a skutečných nákladů. Toto je totiž předpokladem pro efektivní a účinný přeskum stávajících právních předpisů. Ústřední výpovědí tohoto textu je, že potřebujeme jakýsi přístup který bude vést k permanentnímu přeskomování. To znamená systematické evoluce ex post evropské legislativy. Doposud to tak bylo v případě výdajových programů, ale dalším krokem bude, že to tak bude i při evaluaci legislativy. Toto samozřejmě budeme provádět v úzké spolupráci s členskými státy, protože členské státy jsou ty subjekty, které to musí lokálně přímo na místě prosazovat a implementovat. A velice základním prvkem tohoto přístupu je takzvaný text vhodnosti, anglicky fitness check. Tímto se snažíme posoudit nejenom jednotlivé právní předpisy co do jejich účinnosti, ale zároveň se snažíme zjistit, jakým způsobem působí celý svazek právních předpisů na určité odvětví či na určitou cílenou skupinu, abychom zjistili, zda dochází k překrývání, zda dochází k tomu, že v textech legislativních jsou mezery nebo jsou nekonzistentní. Toto nám poskytne e, základ pro to, jak se rozhodovat v rámci přeskumu takovýchto legislativních předpisů. A samozřejmě e, do toho cyklu patří také lepší implementace, lepší provádění. A i o tom se komise ve svém sdělení zmiňuje. Druhá věc Druhý aspekt ve sdělení se týká společné odpovědnosti všech institucí. Komise je toho názoru, že zde existují možnosti, jak dosáhnout konkrétního pokroku. I zde zpráva účetního dvora obsahuje několik velice konstruktivních návrhů. Například by bylo možné posuzování dopadů diskutovat systematicky v odpovídajících výborech a v odpovídajících složeních rady. To by vedlo k eh, silnější odpovědnosti, k lepší regulaci posuzování dopadů a bylo by to asi lepší než celá řada dalších předpisů. Bylo by možné to provádět posíleným způsobem, v tom smyslu, že členské státy by sami prováděly posuzování dopadů s ohledem na dopady posuzování dopadů komise. Co to znamená konkrétně pro implementaci? co to znamená pro e, dotčené členské státy a pro jejich vlastní vyjednávací pozici v odpovídajících složeních. A další věc, aktivní účast zájmových skupin veřejnosti a zainteresovaných stran. Zde komise e, předložila nebo spíše um, přijala konkrétní opatření v tom smyslu, že v budoucnosti budou mít konzultace ne 8 týdnů, ale 12 týdnů, budou se tedy moci vyjádřit, budou se moci vyjádřit veškeré zainteresované strany efektivním způsobem a budou se moci lépe eh, účastnit tohoto konzultačního procesu. Eh, to je tedy důležité proto, aby jsme měli mínění o návrhu legislativního předpisu ze všech různých stran. A ještě bych rád poukázal na to, že komise již ve své směrnici z roku 2009 jasně ukázala, že každé posuzování dopadů tedy jeho elementární části, ať už jsou ty cíle nebo definované problémy, a dokonce i ty konkrétní dopady, že veškeré ty části musí být konzultovány. Tedy je to jakýsi sekvenční konzultační přístup, který včasně konzultuje, včasně eh, hovoří se zainteresovanými stranami, například již v oblasti definování problémů a definování cílů. Takže jde o to, aby se nedošlo k situaci, kdy v rámci konzulačního procesu si všichni všimnou až pozdě, že přehlédli něco důležitého. Komise sestavila cestovní plán, chce sestavovat a zveřejňovat cestovní plán pro veškeré ehm, vlastně hm, tyto procesy, takže bude, na, bude možné vidět, dopředu na další půl rok či rok, jak budou přesně vypadat ty konzultace, takže se každý bude moci informovat, kde přesně bude prováděna jaká konzultace a budou se k tomu zainteresované snady moci vyjádřit. I to je konkrétním opatřením v rámci toho, aby se zvýšilo aktivní zapojení veřejnosti a zájmových skupin, kterých se to dotýká. Takže tolik na úvod. Děkuji. Nyní má slovo Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našim externím referentům a také děkuji komisi za briefing a za informace, které jsme vám drželi. A já bych se chtěla zeptat autorů studie našich expertů na dvě věci. Za prvé, jaké vypadá vaše pracovní metoda? Vy vyhodnocujete veškeré typy posuzování dopadů ve členských státech, analyzujete je, kom, eh, srovnáváte je. A vy jste v rámci vašich úvodních slov řekli, že jste zjistili, že ty postupy jsou různé, že ty struktury jsou různé, že i ten rozsah toho, co se zkoumá, je různý. A Až bude studie v lednu hotová, tak se chci zeptat, budete to nějak evaluovat, budete to hodnotit a podle jakých kritérií to potom budete hodnotit, ty jednotlivé postupy. Já chci říct, že mi jde o to, abychom nesrovnávali jablka s hruškami, abych to řekla tak zjednodušeně. Jak tedy budete hodnotit? Jaké kritérium to bude? Nezávislost, transparentnost rozhodovacích procesů, bude to kritérium eh, malá byrokratická zátěž. Takže by mě opravdu zajímalo, eh, až budete vypracovávat záběr studie, jak to tedy budete posuzovat, podle jakých kritérií. A druhá věc, říkali jste, že se chcete věnovat ještě jednou dopadu studií, posouzení dopadu na zákonodárství, na proces vytváření zákonu. Já vás v tom podporuji, ale prosím vás, abyste to pojali trochu šířeji, protože pro nás, jakožto zákonodárce, není důležité to, eh, zda to, co bylo v Impact Assessmentu, se zapojí do legislativy. Eh, my máme vždy konkrétní cíl, který pojíme s posuzováním dopadu a já se tady chci říci, že pro nás je důležité, abychom se dozvěděli, zda ten cíl, který jsme si vytkli, zda jsme ho pomocí této metody dosáhli i v praxi. A musím říci, že když často srovnávám legislativu s tím, co se stalo ve skutečnosti, tak teprve pak teprve jsem schopná vědět, zda eh, ta studie posouzení dopadů vedla k nějakému úspěchu. Chci říct, že tedy nejde o to, zda to, co rozhodl Impact Assessment Board, se objeví v legislativě, protože to se rozhoduje z politického hlediska, zde nemůžeme nikoho omezovat. Pro nás je důležité, aby ta politická vůle, kterou projevíme, aby ji bylo možné nějakým způsobem změřit. Tedy zjistit, zda ta politická vůle opravdu se projevila v praxi tak, jak jsme chtěli. Tedy pokud přijmeme zákon, tak zda to opravdu povede k tomu, že došlo ke snížení emisí. Například. A pak se můžeme ptát, za nám tedy posouzení opadu. pomohlo našeho cílu dosáhnout či ne. Takže já bych vás opravdu poprosila, abyste k tomu přistoupili ještě šířej. Děkuji a nyní má slovo paní Kornelie Vixlet. Děkuji. Já bych také rovněž chtěla pokračovat trochu ve smyslu toho, co říkali předřečníci. Protože Samozřejmě máme zde politickou vůli. Je důležité, aby zde byla politická vůle na všech eh, úrovních, aby zajistila, že zde budou eh, nezávislá a objektivní posouzení dopadu. To si myslím, že s tím souhlasíme všichni. Nicméně může však docházet k tomu, že tato posuzování dopadů eh, jsou k tomu, aby byla využívána pro mnohem širší účely. Nikoli pouze k tomu, aby komise dokázala, že to, co chce zavést do praxe, je zaveditelné do praxe. Ale tato posouzení dopadu by měla ty věci posuzovat trošku více do podrobností. Myslím si, že by bylo dobré, pokud zde by bylo určité středisko nebo určitý e, institut, a mělo by to podléhat kontrole ze strany parlamentu. Například v naší zemi ve Švédsku tak eh, tam máme takový určitý eh, institut posuzování dopadů, který vlastně ještě podléhá kontrole eh, parlamentu. To znamená, že pokud chceme ukázat politickou vůli a předložit posuzování dopadu ještě v té první fázi celého legislativního procesu, tak to by bylo určitě důležité. Ptám se vás na váš názor. Co si myslíte o tom, že Evropský parlament společně s ostatními zdroji, které má k dispozici například sekretariát, knihovnu, vnější odborníky, s nimi spolupracuje, tak pokud by parlament eh, měl využít tyto zdroje k tomu, aby dokázal ještě posílit svou pravomoc, a aby se, mohl vlastně, aby se parlament mohl zapojit do toho legislativního procesu ještě v těch prvních fázích, aby se do, e, těmi, e, těmi věcmi mohl zabývat podrobněji ještě v té fázi, kdy komise teprve začíná připravovat legislativu e, protože my teď zatím můžeme předkládat různá stanoviska nebo zprávy z vlastní iniciativy, a možná bychom vlastně v podobném principu mohli připravit eh, toto naše posouzení dopadu. Tak to minimálně pracujeme v naší zemi a zajímal by mě váš názor odborníků. Děkuji a eh, na otázky odpoví naši odborníci. Prosím, máte slovo. Velice děkuji. Dovolte mi možná začít odzadu. Začnu tou poslední otázkou, která se týkala toho, jak by parlament mohl zlepšit eh, své pravomoci kontroly v této tématice a jak by mohl posílit také svou úlohu, co se týče tedy posuzování dopadů. Eh, to, co říkáte, ehm, se také vztahuje vůbec k obecné úloze posuzování dopadů. Co vlastně od něho očekáváme? protože zde máme 27 různých právních systémů. Musíte se vypořádat eh, také eh, s různými, s různými výstupy, protože eh, například, když posuzujete dopad na průmysl nebo na podniky, tak to může být jiné, než pokud se díváte, jaké bude, jaký bude dopad třeba na spotřebitele. Takže co se týče mého názoru, tak já si myslím, že pokud by parlament nebyl schopen to eh, posouzení dopadů nebo ty, ty názory, které z toho plynou, vyslovit eh, skutečně v té první fázi toho legislativního procesu, tak by to nemělo velký dopad na komisi. Také je důležité, abyste potom měli dostatek eh, přesvědčivých argumentů a důkazů. Pokud byste chtěli, otázkou je, zda tedy chcete posílit eh, své argumenty, nebo zda chcete eh, Zda chcete toto využít spíše jakoby reakci na přípravu toho legislativního procesu komise. Myslím si, že je zde důležité, aby všechny výstupy byly brány v úvahu. Například podívejme se na tematiku eh, návrhu, který se týká mateřské dovolené, který se zde řešil v parlamentu. Samozřejmě, že to tak vypadá, že eh, určité informace zde nebyly k dispozici, například jaký to bude mít dlouhodobý dopad na občany, na děti a tak dále. To znamená, otázkou je, zda to posouzení dopadu by třeba nebylo bývalo lepší a kvalitnější, pokud by třeba to posouzení dopadu prováděl nějaký nezávislý orgán, který by bral v úvahu i tyto věci. Nicméně někdy je třeba brát eh, nebo učinit rozhodnutí pouze na základě kvalitativních údajů. A věřte mi, nebo já se domnívám, že Evropská komise právě klade důraz na kvalitativní stránku posuzování dopadů, protože e, tato posuzování dopadů se vlastně dělají na té celoevropské úrovni, které a tato celoevropská úroveň už je trochu daleko od toho běžného občana. Také je zde důležité dodržovat e, nákladově efektivní přístup. Co se týče ještě dalších otázek, tak já na ně, se na ně pokusím odpovědět trošku rychleji. Omlouvám se. Já bych eh, poprosil eh, naši expertku, aby byla poněkud ehm, eh, jak si pozornější s tím, co říká. My nejsme tak daleko od občanů. Já si myslím, že mnozí poslanci jsou mnohem blíže občanovi, než jistí sestavovatelé znáckých posudků. Děkuji, to byl komentář. Takže prosím, máte slovo. Uh, ano, děkuji. Já určitě to nějak nesoudím. Samozřejmě, že ale jsou zde určité úrovně. Máte zde místní vládu, místní na úrovni, na regionální, na eh, národní a na celoevropské. Vůbec jsem to nechtěla nějak politicky hodnotit. Co se týče dalších otázek, tak já si teď jenom podívám, jak přesně ty otázky zněly. Samozřejmě, že my se budeme pečlivě snažit zjistit, jaké eh, budou mít nebo jaké mají dopady stávající procesy a stávající postupy. Budeme se to snažit ze všech sil proskoumat, jaké jsou výstupy, jaké jsou dopady. A už nyní z našich předběžných průzkumů plyne, že posuzování dopadů je eh, v rámci Evropské unie um, podobné. Nicméně je důležité, aby všichni se shodli na tom, co se vlastně očekává od posuzování dopadu. Je také důležité dívat se na podrobnosti, je důležité eh, přesně vyvodit, eh, jaké výstupy vyplývají z jakých postupů. Je důležité identifikovat určité aspekty, které vedou k určitým výsledkům a budeme se snažit poskytovat zpětnou vazbu. Myslím si, že je důležité, aby při tom eh, posuzování dopadu, nebo aby to posuzování dopadu pak ještě mělo další fáze. A myslím si, že nevždy se to, to tak dělá ve všech členských zemích. Nicméně je zde vůle a zcela určitě i na evropské úrovni taková vůle existuje. Myslíme si, že nyní je důležité právě klást důraz na to hodnocení ex post, hodnocení legislativních postupů nebo legislativních návrhů, které bude učiněno až ex post. Doufám, že jsem zodpověděla všechny vaše dotazy. Děkuji. Má někdo ještě nějaký dotaz? Tak tomu není. Takže experti budou i nadále pracovat na svém posudku a až budou se svou prací hotovi, tak eh, s nás s ní jistě seznámí. Děkuji vám za debatu a dostáváme se k bodu číslo 5 na pořadu jednání. To stanovisko o ratingových agenturách. Já k tomu na úvod eh, nic říkat nebudu. My eh, předkládáme stanovisko, jde tedy o to, abychom ukázali, jakým směrem bychom si přáli, aby se Ekon vydal. Více udělat nemůžeme. Máme několik pozměňovacích návrhů ze strany kolegů, které jsme se snažili schrnout do kompromisu. Nakonec to vidíte na sezna- hlasovacím seznamu, takže já bych navrhoval, abychom i hned přistoupili k hlasování. Ale o slovo se hlásí ještě paní kolegyně Tain. Chtěla bych pouze říci, že co se týče návrhu 21 paní Regner, kde se jedná o e, vlastní Evropskou ratingovou agenturu, takže k tomu předložím vlastní ústní pozměňovací návrh, který návrh trochu zmírňuje v tom smyslu, aby i naše skupina ALD s ním mohla souhlasit. Já mám zcela praktickou otázku. Když se podívám na náš hlasovací seznam, tak vidím, že ve třech bodech se odklonujeme od eh, doporučení zpravodaje. Pokud to ostatní frakce dělají stejným způsobem, tak bychom to mohli vyjmout a hlasovat v bloku a tím bychom si těch osm stránek seznamu značně zjednodušili. Takže já vám řeknu, kterými chceme zvlášť. To je číslo 4 zpravodaje, pak je to číslo 8 zpravodaje a pak je to číslo 9 zpravodaje a potom je to návrh číslo 16, takže ty bychom vyňali a jinak bychom hlasovali o zbytku v bloku. Das ist nicht der Fall. Takže eh, eh, ještě prosím, paní kolegyně Tady. My jsme chtěli ještě u kompromisu číslo jedna mít eh, oddělené hlasování, takže se to do bloku nemůže zahrnout. To je kompromis jedna a návrh číslo 25 pana Bodu. Tam bychom chtěli mít oddělené hlasování. I když ten kompromis jedna vlastně vyřizuje číslo 25 pana Bodu, takže proč bychom měli hlasovat odděleně? Ne, o jedničce ne, ale my nechceme, aby v tom balíčku pro hlasování byl návrh čísla 25. Takže já bych vůbec o 25 se nenechal hlasovat, když bychom přijali kompromis 1. Prosím, pan kolega Rabkaj. Dobrá, říká pan předseda, budeme postrovat podle pořadí. Nejdříve si vezmeme ty návrhy, kde je požadováno oddělené hlasování, inkluzivně ústních návrhů, a pak budeme hlasovat en blok o zbytku a potom bude závěrečné hlasování. Takže jsme u čísla čtyři, zpravodaje, kdo je pro, ať prosím pozvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže je to schváleno. A nyní jsme u kompromisu číslo jedna. Kdo je pro, prosím, zdvihněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? A je to také přijato. A nyní jsme u pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže je to schváleno. Návrh číslo 9 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte v hlasovacím seznamu, kde je pro, proti, zdržel se, je to schváleno. Pak mám jako další číslo 16, kde pro? Proti? Zdržel se? Takže je to schváleno. A nyní číslo 21 s ústní pozměňovací návrhem paní Tain. Já bych si ho rád vyslechl, protože já to tam nemám. Eh, bylo by možné to přečíst, nebo to mají k dispozici všechny frakce takže to prosím přečtěte. Já to přečtu anglicky. První slově by mělo být nahrazeno slovo consider slovem investigate. Evropská unie by měla zvážit vytvoření ratingové agentury, jejím hlavním cílem by bylo produkovat nezávislý rating mm, bez jakýchkoliv komerčních úvah a ta agentura by měla Mm, tedy měl by tam být slovo šut, měla by zvážit hodnoty a náklady na mandatorní sekundární rating mm, a mm, na evropské úrovni. Je to taková mírnější formulace. Jste, souhlasíte s tím? Takže paní eh, navrhovatelka s tím souhlasí? Eh, Pan kolega Rabka je nechci rušit, ale prosím, chtěl bych hlasovat pouze odděleně o návrhu číslo 20 a potom můžeme udělat zbytek v celku. Dobrá. Takže nejdříve toto a potom návrh číslo 10. Takže nyní číslo 21, Regna ve znění Time. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Proti? Zdrželi se? Je to schváleno. Jako poslední máme návrh číslo 20. Kdo je pro, prosím? Proti? Zdržel se? I to je většinou schváleno. A nyní budeme hlasovat o všech ostatních pozměňovacích návrzích mimo o těch, kteří jsme již hlasovali. Já mám ještě námitku. Je to trošku zmatečné, já bych ráda ještě hlasovala odděleně o čísle 28, pan Godel, 29. Ty už jsou vyřízeny tím kompromisem. Ty vlastně v sobě zahrnoval, zahrnuje ten kompromis. Takže kdo je pro ten zbytek? Kdo je proti? Bylo to schváleno. A není zpráva tedy stanovisko jakožto celé, kdo je pro, proti, i toto je schváleno. Takže se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, je to číslo 6. Zpráva Diany Wallis, která se týká Římu 2. Slovo má paní zpravodajka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, asi si pamatujete, že toto je pořád ještě věc nevyřešená v Římu 2, která se týká mm, takzvaného eh, porušení osobnostních práv. My jsme před určitou dobou již konali slyšení a jsme vedli různé diskuze již ve výboru. Eh, není zde žádný časový tlak, můžeme i být nečinní, to je také varianta. A s tím ale, že v nařízení Řím 2 je vakuum a je to eh, problém, který se týká světu, světa médií, těch globalizovaných hromadných sdělovacích prostředků. Bude eh, existovat eh, pracovní dokument, který bude v angličtině. Já se omlouvám, že to je další ten dokument, který vás čeká, ale není žádný chvat, jak jsem řekla. A No. můžeme se rozhodnout, stali budeme intervenovat nebo ne. Komise asi bude čekat teď na nás nejspíš, takže ten pracovní materiál obsahuje určité úvahy, eh, které podle mě vyplývají z toho slyšení. Před několika měsíci jsem využila příležitosti a zveřejnila jsem formální pracovní materiál na internetu, který se týká kolizních norem. A tam se právě řeší všechny tyto věci. A e, v důsledku tohoto celá řada hm, právníků, odborníků vstoupila do diskuze a z té, e, z té diskuze vyplynuly některé dobré náměty. Bylo to užitečné E, zapojit do toho experty a já myslím, že to bylo levnější, než zvát je sem na slyšení. E, takže to bylo ještě, to byla taková aktivita navíc. A za chvíli vám řeknu výsledky. Tak, mm, samozřejmě ty mm, e, úvahy se lišily velice extrémně od toho mm, nedělat nic, anebo naopak udělat něco úplně průlomového. Problém, který tady máme, že ať si zvolíme cokoliv, co děláme v Evropě, tak tato práva a hm, hm, hm, problémy eh, eh, existují na mezinárodní scéně v globálním kontextu. Víme ve Spojeném eh, království, tam právě existuje tedy takový, ten, taková ta turistika za Eh, tím prostředím, které je mírnější, což i eh, vyvodilo, vyvolalo velkou kritiku ze strany Spojených států z titulu porušování práva na svobodu projevu. Potom máme i eh, jeden judikát nejvyššího soudu, a tam se zdá, že i tam začnou omezovat práva na svobodu projevu podle prvního dodatku k ústavě. Hmm. Mm, protože se zde hovoří i o právech soukromých osob, ne veřejných činitelů, ale soukromých osob. Takže ať se podíváme kdekoliv po světě, tak zjistíme, že to je téma, o kterém se mluví. Stejně tak, blíže k nám tedy jste, někteří kolegové asi vědí, že islandský parlament asi možná pod tlakem těch extrémních finančních důsledků, do kterých se dostali, tak předložil návrh nového zákona o médiích, kde se zdůrazňuje svoboda projevu a kde se zvažují různé hypotézy, kdy hodně třeba vydavatelů na internetu a tak dále si zvolí, že si udělají sídlo na Islandu, což určitě by pro eh, Island bylo finančně výhodné, eh, poněvadž tam ten jejich eh, mediální zákon je velice liberální. A potom zde to mm, samozřejmě v nás vyvolává otázky, zdali, pokud skutečně takový mediální zákon bude přijat na Islandu, zdali bude v souladu s jejich přihláškou členství v EU. Pro nás, pro všechny platí, že ano, všechno musí zapadat, všechno musí být v souladu a eh, není zatím jasné, zdali tento jejich postoj bude v souladu s naším postojem. Také i je zde skutečnost, že již tedy eh, celosvětově řečeno, eh, tak zde asi, pokud je o internet, tak se drží toho principu, že je to při stažení, kdy se to považuje za publikaci a e, takže to je ten e, e, rozhodný okamžik, takže ten islandský zákon opět do toho nezapadá. To jsou všechno témata, kterých je třeba si být vědomi v globálním kontextu a v rámci tohoto zvažovat, co uděláme. Teď, abych se vrátila k té diskuzi, která proběhla tady eh, eh, na eh, tom slyšení o kolizi norem. Do určité míry asi a jeden expert, který se zúčastnil, pan profesor Jan van Hein, a, hovořili o kolizních normách v tom smyslu, že by bylo možné do Římu 2 vložit tyto kolizní normy bez toho, aniž bychom dělali cokoliv jiného. Ale já si myslím, že asi o co nám jde, je dosáhnout dobré rovnováhy tam. A já bych ráda, aby kolegové, až si přečtou ten materiál, tak aby se zaměřili na tuto myšlenku, co si o tom myslí. Takže původně eh, to znamená, že by se Eh, určilo eh, právo té země, kde eh, jsou umístěna, vznikají ta práva té osoby, která žádá o náhradu škody, nebo kde případně by mohlo dojít k jejich poškození. Tedy je to ta poškozená osoba podle toho jejího místa, kde dojde k porušení práv. Ale je zde velké ale toto eh, právo, tedy použitelné právo, je právo té země, kde ta dotčená osoba má údajně, tedy má to eh, obvyklé bydliště, pokud hm, hm, tato osoba ale není eh, schopna předvídat ty důsledky té eh, země, eh, kde by případně tedy mohlo dojít k těm, tomu poškození práv. Takže zde mm, v podstatě mm, to je otázka toho, když není dostatečná předvídatelnost, tak se přesouvá tedy ta jurisdikce, to rozhodné právo, což je dobré, myslím, aby ti vydavatele nebo nakladatele měli právní jistotu, aby, mm, protože o to jim jde. A stejně tak zde existují další ustanovení, mm, která se snaží eh, eh, nějak dát do souladu to použitelné právo a eh, tu i to s principem autonomie stran. Takže já bych řekla, že určitě ještě bude mít spoustu času na toto téma Mm, mm, mně se líbila ta formulace, původní formulace eh, parlamentu, kterou jsme předložili, ale doba se vyvinula a mm, takže možná eh, teď před námi stojí nové myšlenky. A potom ještě další velká věc. Nyní, protože jsme kde jsme, pokud jde o tu Lisabonskou smlouvu, kterou teď máme účinnou, poněvadž eh, společenství hodlá přistoupit k umluvě lidských práv, tak možná, možná bychom mohli být odvážnější a i trochu dále. Pokud tak učiníme, tak to bude znamenat, že budeme muset velice pečlivě eh, eh, se podívat na eh, směrnici televize bez hranic, na směrnici elektronického obchodování a i se tam podívat, jak je to s tou definicí evropské veřejné politiky. To je velký úkol. Já říkám, že toto bychom neměli a priori vylučovat, a protože určitě eh, tím bychom posloužili eh, veřejnosti a novinářům eh, a mm, my bychom měli být dostatečně odvážní a tímto se pečlivě zabývat. Já to tedy nevylučuji. A nakonec ještě bych se vrátila k jednomu bodu, který samozřejmě také i vzešel eh, dnes dopoledne, když jsme měli slyšení o spotřebitelském právu a smluvním právu. Je to celá ta otázka, jak je to s těmi přeshraničními spory, které by mohly se stát velice nákladnými. A nemluvě o tom, když jde o ty případy těch pomluv, eh, protože teď v současné době jsou ty kauzy před britskými soudy například. Takže to, tam eh, je to otázka eh, výloh řízení, výloh spojených s vedením sporu. My zde zvalujeme, zvažujeme tedy ty různé způsoby alternativního řešení sporu a já si myslím, že i v této oblasti práva bychom měli eh, mm, zjistit, zda nejsou jiné, méně nákladné způsoby, jak řešit tyto podobné spory, mm, poněvadž nyní náklady na tento typ sporů, eh, a to říká eh, hodně lidí, a to dost přesvědčivě tvrdí, především v některých státech, že ty náklady eh, děsí tisk a je to pro ně odstrašující. Takže eh, Samozřejmě ty náklady řízení ty se neři, neři, neřeší kolizními normami, ale podle vnitrostátních předpisů. Takže já si samozřejmě já myslím, že podle tradic našeho výboru to je ale i téma, kterým bychom se také měli zabývat. Já jsem se předložila určité náměty, ale velice ráda si vyslechnu vaše připomínky, poznámky a já myslím, že by bylo dobré, kdybychom začali se zamýšlet nad tím, jak eh, s tím půjdeme, jak s tím budeme pokračovat a eh, eh, o co požádáme tedy komisi, která by měla poté předložit návrh. Děkuji, je to extrémně obtížné téma, kterým se zabýváme již celou řadu let. A doposud se nám nepodařilo problémy vyřešit. Je to otevřeným tajemstvím. Lobbysté jsou velice aktivní v této otázce. Chce se někdo přihlásit o slovo? Prosím, tady Rusy. Bardzo děkuji, pane Velice děkuji, pane předsedo. Naprosto souhlasím s perspektivou, která jste, kterou se předestřela zpravodajka. Když hovoříme o tom, že potřebujeme určitý čas k tomu, abychom se mohli podrobně podívat na tuto tematiku, která je velice složitá. Také je důležité si uvědomit, že při, mm, když se připravovalo nařízení Brusel 1, tak i tehdy působily lobistické skupiny, které se snažily jakým, nějakým způsobem zasáhnout do celého procesu, aby měli vliv na tento proces. Myslím si, že i o tom jsme trochu hovořili. Je to skutečně zásadní problém. Já jsem v minulosti působil jako novinář a řídil jsem v Polsku velkou televizní stanici. Dnes jsem však v pozici politika. A myslím si, že tedy musíme zaujmout eh, vyvážený postoj. Musíme naslouchat jak stranám, které mohou být vlastně stranou v tom sporu té mediální pomluvy. A na druhou stranu musíme najít to nejlepší řešení, které pomůže poškozené straně. A zároveň to řešení musí být také co eh, nejúčinnější finančně. Nevím, jestli se nám to vůbec podaří udělat prostřednictvím legislativního aktu. Nevím, zda ten legislativní akt by dokázala říci, jaké řešení je naprosto nejlepší. Také otázka, zda bude dost času, abychom o tom debatovali. Nyní se hovoří o internetu. A měli bychom tedy zjistit návr- nebo zná- názory jednotlivých stran. Já samozřejmě naprosto obhajuji jak svobodu projevu, tak svobodu tisku ale při každé příležitosti také zdůrazňuji, že musíte zároveň, eh, pokud chcete mít svobodu projevu, tak zároveň se musíte chovat odpovědně a pokud eh, činíte nějakou chybu, tak za to musíte nést odpovědnost. Potom eh, myslím si, že zde bychom se neměli vstávat. Měli bychom Měli bychom se dívat na ty konkrétní problémy v, konkr- v konkrétním kontextu, na konkrétní porušení a na konkrétní způsob, jak zlepšit situace, jak přinést určité nápravné opatření. Měli bychom se dívat eh, také na práva té strany poškozené. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat paní Wallis, zpravodajce, za informace, která, které nám zde eh, přednesla a děkuji za její práci a pokud jsem to dobře pochopila, tak ještě můžeme čekat na další pracovní materiál. Je to otázka, která je velice zapeklitá, protože se to týká osobnostních práv, soukromého života, to znamená základních práv, a jde o to nalézt správnou rovnováhu e, se svobodou projevu a svobodou na in, informace. E, to je také e, zcela hluboce zakotveno v evropské společnosti. A možná právě to je ten důvod, proč je tak obtížné tuto rovnováhu nalézt. Dnes je to trochu předčasné jít přímo k meritu věci, ale dovolte čtyři poznámky. Nejprve, myslím si, že náš výbor musí Eh, se zabývat otázkou toho forum shopping. To je něco, co frekventovaně se objevuje, když eh, v případě sporu si eh, každý volí tu zemi, kde to je mírnější pro něj a je třeba hm, si i hm, přijmou taková kolizní pravidla, která se tomuto problému budou hýbat. Dále, pokud jde tedy vůbec o kolizi norem, kolizní normy, tak je třeba také, abychom se nevrátili zpátky k těm překážkám, které již v minulosti nám bránili to, v tom, abychom sou, právo na soukromý život a osobnostní práva dali do pole působnosti nařízení, abychom neopakovali tedy stejnou chybu. A proto souhlasím s paní Volisovou, poněvadž souhlasím s ní, abychom se zabývali těm příkladům, které máme z některých členských států, které stanovili celou eh, sérii těch eh, hraničních určovatelů, podle kterých se určuje použitelné právo a které ale i sem zavedly určitou flexibilitu. Podle mého soudu bychom měli tyto předpisy prostudovat, abychom prověřili, zdali vůbec jsou schopni tímto dát eh, tu kýženou právní jistotu. A třetí připomínka Eh, poškozování osobnostních práv a práv na soukromý život, to se netýká pouze těch, těch tiskových deliktů nebo pomluv nad utrhání. Já si myslím, že naše diskuze se nemůže omezit na tyto delikty, ani na ty osoby, na ty celebrity, které se objevují v médiích, ale to se týká všech občanů, našich dětí, všech občanů, kteří například mají určitý profil na nějaké sociální síti zde takový příklad. Případ toho mladého Američana, my jsme to eh, viděli ve Washingtonu v televizi, protože právě zrovna jsme tam v tu chvíli byli. Ten mladý student eh, Tyler Clementy, eh, který byl homosexuál a spáchal sebevraždu, protože zároveň vlastně na internetu o něm hm, tedy šířili tuto informaci a on skočil v New Yorku z mostu nemůžeme se tedy omezit pouze na eh, na nadsti utrhání, na pomluvy. A také i souhlasím se s pravodajkou v tom, že ty počítačové delikty, to je problém. My musíme e, vážně i e, prověřit tu extratoritorialitu, když jde o aplikaci práva nějakého členského státu e, pro případy, kdy částečně ten delikt vlastně proběhl na území třetí zemi. Země. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Ani Maslou, pan kolega Maštálka. Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím jenom několik obecných poznámek. Rád bych také poděkoval eh, kolegyni Dajaně Voli za eh, velmi zajímavý úvod do celé té problematiky a určitě bych ji chtěl poprosit, abychom mohli mít ještě více informací. Zejména mě zaujal ten, ta změna eh, týkající se prvního dodatku americké ústavy. Sdílím naprosto názor kolegy Tadeuše Zjevky, Eh, že jsme před svízelným rozhodnutím jak dát do eh, rovnováhy eh, svobodu slova a projevu a přitom ochranu osobností. rozhodně bych byl ale proti tomu aby se nám skrytě vplížila pod ochranou osobnosti jakási cenzura která bude vedena nejlepšími možnými úmysly a v první řadě si myslím že první linie naší obrany by měla být obrana e, otevřenosti internetu protože ten je nejvíce zranitelný různými a v některých státech se tak děje různými opatřeními která omezují už nyní e, svobodu projevu na tomto jediném e, celosvětovém médiu. co se týká médií tištěných jestli jsem dobře rozuměl tadeušovi on eh, mluvil o médiích tištěných a televizi myslím si že tam lze v krátké době dosáhnout jednoho dobrého výsledku v každé členské zemi a to je nějaký etický kodex novinářů. to není cenzura ale etický kodex který by měli dodržovat. a poslední poznámka určitě se nám nepodaří a nebudeme schopni vytvořit v krátké době dobrý dokument ale postupnými kroky jistě můžeme dosáhnout zlepšení situace. Děkuji, já si také vzpomínám na Ehm, dohodovací řízení o tom nařízení a již tehdy nebylo možné nalézt řešení, je to již před několika lety a ty problémy od té doby se nezmenšily, ne, oni narostly a souvisí to také s tím, že nyní nehovoříme pouze o tisk, ale hovoříme o internetu, ve kterém může každý rozšiřovat vše, co si přeje a kde ta škoda nevzniká na určitém místě konkrétním nebo několika konkrétních místech, ale všude. Takže toto celou věc ještě zkomplikovalo a já si myslím, že je třeba nalézt inteligentní konkrétní řešení. A samozřejmě je zde velice důležitá otázka nákladů. Dobře vím, že otázka poplatků ve Velké Británii, tam je to tak, že je to téměř nejdražší, ale i v mé země, zemi, když máme nějaký konflikt a ta hodnota sporu je vysoká, tak jsou ty náklady na soudní proces tak vysoké, že si to běžný člověk prostě nemůže dovolit. A tímto způsobem e, není vlastně chráněný. Takže si myslím, že by to bylo dobré vyřešit tak, abychom měli mechanismy řešení sporů, které budou efektivní a nebudou drahé, nezávisle na tom, které právo bude rozhodné. Já si myslím, že již to sama o sobě by přispělo k jakému si uklidnění situace, takže opravdu vše, co bude inteligentní, bude velice nápomocné a e, samozřejmě že to diskutujeme na základě pracovního dokumentu kolegyně Wallis, ale potřebujeme se tomu věnovat intenzivně a myslím si, že je to dobré téma například pro workshop nebo pro slyšení. Abychom získali ještě podněty zvnějšku, nápady, jak s tím zacházet a tak, abychom na závěr mohli vyřešit alespoň část těch problémů, kterým čelíme. Já bych chtěl poděkovat kolegyni Volisa. dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to bod 7. Zelená kniha Zpráva a řízení podniků ve finančních institucích a politika odměňování. Spravodajkou je paní Alexandra Tain. Máte slovo. Děkuji. Milé kolegyni, milí kolegové, já vám nyní tedy představím zelenou knihu, která se jmenuje Zprávy a řízení podniků a politice odměňování. Já se omezím pouze na to, v jakém stavu se to celé nachází. V důsledku finanční krize komise na základě zprávy Dela Rozie oznámila, že chce upravit a ověřit praktiky, které se týkají řízení podniků, finančních a politiků odměňování. Zelená kniha byla předložena 2. 6 stanoviska ještě nebyla zveřejněna. Já i přesto mám celou řadu názorových stanovisek. V souvislosti se zelenou knihou máme i pracovní dokument, který obsahuje více než 60 stránek a ty eh, témata se netýkají pouze finančních institucí, ale zcela obecně i práva společností. Proto je příslušným výborem výbor EKON, ale samozřejmě v rámci postupu posílené spolupráce se náš výbor bude moci expli- exkluzivně vyjádřit eh, otázkám, které se týkají práv společností. My jsme ten, tu zprávu chtěli původně sami, ale pak to dostal Ekon, ale uh, nebude to obvyklé stanovisko, bude to v rámci posílené spolupráce, takže to bude stanovisko, které bude pro Ekon závazné. Co se týče toho, jak přesně si rozdělíme ty otázky, tak to ještě není zcela oficiálně uzavřeno a vyjasněno, takže k tomu se nyní oficiálně vyjadřovat nebudu. Časový harmonogram právě proto ještě také nemáme. Ekon časový harmonogram ještě nevypracoval, já ale počítám s tím, že naše stanovisko budeme muset předložit v lednu příštího roku. A naopak je to tak, že i komise řekla v zelené knize, že příští rok chce předložit zelenou knihu o corporate governance u společností kotovaných na burzách. Takže tam to zase bude vypadat tak, že my dostaneme zprávu jakožto příslušný výbor a kon v rámci postupu posílené spolupráce bude předkládat stanovisko pouze k finančním aspektům zprávy. A ještě několik slov k obsahu. Jak ukazuje název zelené knihy, jde o to, o zprávu a řízení podniků ve finančních institucích, Zelená kniha se tomu zvěnuje zvlášť, protože zde existuje systémové riziko. A samozřejmě se to všichni víte, jak to vypadalo s Lehman Brothers a z důsledky jejich krachu. Ve světle finanční krize se ukázalo, že stávající pravidla v, tomto, v této oblasti nemohly zabránit tomu, aby se finanční instituce nevystavovaly příliš velikým rizikům. A ještě chci říci, že se zelená kniha věnuje vlastně sestavy dozorčích rad a jejich rolí. Já ve svém stanovisku chci se tomuto tématu věnovat a zejména tématu, jak dostat více žen do dozorčích rad a za to bude závažné či nezávazné a jakou úpravu tam budeme moci navrhnout. A pak zde máme opatření, které se týkají řízení rizik. Zde se jistě shodneme na tom, že tam celá řada věcí nefungovala a že potřebujeme závaznou úpravu. Pak otázka role externích revizorů. U nás v Německu se to týká auditorů. My Máme zelenou knihu, která se týká Dedodu. Já vidím, že opět se toho ujal Ekon, ale pravděpodobně se to vrátí k nám do výboru Jury. Budeme tedy se pak muset dohodnout tak, abychom tedy měli i stanovisko k této zelené knize. Jde o roli dozorčích úřadů a akcionářů a je to velice sporné téma. Tedy to sporné téma spočívá v tom, jakým způsobem budeme uplatňovat ty zásady zprávy řízení podniku. Za to bude více či méně ne závazné, či zda přistoupíme k obligativním úpravě. Je to opět velice ožehavé, protože názory jednotlivých finančních institutů se velice liší, i názory členských států, takže když budeme chtít závaznou úpravu, tak budeme si muset dát pra pozor na to, zda vůbec někdo s ní bude souhlasit. Dále odměňování manažerů, manažerů. I zde jsme k tomu již v parlamentu odhlasovali odpovídající usnesení. Eh, na úrovni G20 se o tom hovoří, hovoří se o tom i na národní úrovni, takže si musíme dát pozor na to, abychom eh, vlastně sami sobě neodporovali. A co se týče eh, definicí a pojmů, chci poukázat na problém tento. V zelené knize se hovoří vždy o členech správní rady v německém překladu. Podle definice komise je zde duální struktura a tam se to týká zejména dozorčí rady, ale já jsem se nyní dozvěděla, že mnoho z lidí, kteří se tím zabývají, mají pocit, že se jedná o představenstvo, takže je třeba si ujasnit, pokud se k tomu někdo vyjadřuje, zda mý, má na mysli představenstvo či správní radu, zejména v zemích, které mají duální strukturu jako Německo čas pokročil, takže já bych eh, na tomto místě skončila, aby nám komise mohla eh, představit tento dokument. Děkuji, takže poskytneme prostor komisi. Já zde mám jako řečníka pana Konstantinose Tomanese. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Hm, já se jmenuji Konstantin Dostomaras a pracuji v jednotce, která se týká zprávy a řízení společnosti a také, která se zabývá finančním eh, zločinem. Chtěla bych velice poděkovat za to, že zde můžeme eh, představit naši zelenou knihu o zprávě a řízení podniků ve finančních institucích. Proč jsme vlastně se rozhodli, že takovou zelenou knihu připravíme? Zpravodaj už o tom hovořil. Jde o to, že eh, jsme zjistili, nebo se hovoří o tom, jaké byly tedy příčiny krize. A ta krize byla tak veliká, že všechny vlády celého světa eh, pochybují o tom, jak eh, zda můžeme vědět, jak jsou, zda jsou na tom dobře finanční instituce a také spochybňují, jak vlastně fungují ty orgány dohledu, zejména co se týče různých eh, dohledů nad různými firmami, které mají různé inovativní produkty. Krize nám také odhalila různé nedostatky v tom, jak byly spravovány a řízeny finanční instituce. Jedno z takových klíčových otázek zní, jak dokážou tyto finanční instituce řídit rizika. Když zde hovoříme o řízení rizika, tak tím myslíme řadu věcí. Znamená to organizace, výkaznictví, také různé pobídky, střed zájmů mezi zájmem eh, střadatelů a klientů bank a mezi eh, zájmy banky samotné a také střed mezi jednotlivými funkcemi v rámci jedné instituce je důležité si to uvědomit, ale to stále ještě není všechno, protože někdo se domnívá, nebo jde také o to, že většinou je zde správní rada, která řídí firmu, která řídí finanční instituci. Ale je důležité, abyste byli ještě někdo, kdo bude kontrolovat to, jak, toto, jak správní rada funguje. Většinou to jsou akcionáři. Pak je zde ještě celý e, systém dohledu a pak jsou zde také ještě externí auditoři. Je důležité, abychom vzali v úvahu všechny tyto vrstvy, když přemýšlíme o tom, jak firmy, zejména finanční instituce, řídí riziko v e, období krizí. A to jsou vlastně všechno věci, které se týkají otázky zprávy a řízení společností. Otázka tedy je, jak funguje tato zpráva a řízení podniku, jak tyto systémy fungují a pokud tam jsou nedostatky, co můžeme učinit k tomu, abychom tyto nedostatky odstranili. Tato zelená kniha, kterou máte před sebou, je určitým nástrojem, v níž se ptáme všech zúčastněných stran na takové konkrétní a podrobné otázky. E, celkově jsme položili asi 8 takových hrubých otázek, obecných otázek a pak asi více než 30 eh, velice podrobných, detailních otázek. Pohovořím tedy teď trošku podrobněji o těch jednotlivých otázkách. Myslím si, že v této fázi už můžeme říci, že ta zelená kniha je úspěšná, protože nám přišlo více než 200 eh, odpovědí, celkově 214, a to jsou odpovědi, které jsme zatím dostali pouze mm, prozatím. Dále, co se týče celého postupu přípravy zelené knihy, tak v dalších dvou až tří eh, týdnech můžete očekávat, že připravíme shrnutí těch eh, odpovědí, které jsme dostali a také na internetové stránce zveřejníme všechny ty odpovědi, leda, že by ti respondenti nás požádali eh, o to, že tedy chtějí, aby ty odpovědi nebyly zveřejněny. Tato příprava zelené knihy má takový smysl, aby komise eh, zjistila, zda je zapotřebí přijmout určitá další dodatečná opatření. Co tedy chceme, co tedy hodláme udělat? Až zvážíme všechny reakce a všechny odpovědi v náležité lhůtě, kterou máme k dispozici, tak eh, pokud se komise rozhodne, že jsou zde zapotřebí dodatečná opatření, tak bychom je navrhli asi v první části roku 2011. Pokud by to byla opatření legislativního charakteru, tak samozřejmě můžete očekávat, že ta opatření také doprovodí příslušná posouzení dopadu. Na začátku jsem hovořil o tom, že zelená kniha se soustředí zejména na řízení rizik. Nicméně musíme zkoumat ještě další věci, jak funguje správní rada, jaká je úloha e, akcionářů a tak dále. Některé otázky, které zde budeme zkoumat, přesahují finanční odvětví. Jsou to například otázky, které jsou důležité i v dalších odvětvích, eh, v dalších institucích. A jak zde zaznělo, tak na základě našich zkušeností a na základě odpovědí eh, se můžeme také dozvědět, eh, jaká poučení můžeme vyvodit obecně i pro ostatní firmy. Také bychom v nejbližší době chtěli zahájit, eh, nebo v příštím roce bychom chtěli také eh, připravit eh, úvahy o řízení podniku u společností kotovaných na burze obecně. Zároveň však stále musíme mít na paměti, že některé tyto firmy, některé tyto společnosti jsou vlastně vysoce rizikové, Nicméně záleží na tom, jak oni to své riziko dokážou řídit. Nedávno jsme všichni zaznamenali uh, ty eh, ekologické havárie. A také jsou zde určité, eh, určité případy, kdy firmy, které třeba nakupují nebo získávají ropu nebo další suroviny a Mm, ta jejich činnost může mít eh, různý dopad a může mít eh, dopad i na finančních trzích. Takže možná bychom neměli rozlišovat pouze mezi finančními institucemi a říci, že ty ostatní instituce a společnosti to je něco úplně jiného. Protože to, eh, ten rozdíl není tak ostrý. Podívejme se ještě jednou na celou zelenou knihu a na důvody, proč vznikla. Pokud eh, nejprve se podíváme na stranu akcionářů. Akcionáři vlastní společnost, vlastní akcie a jmenují správní radu. Ale vedle toho ještě mají povinnost sledovat, jak správní rada funguje a mají také povinnost kontrolovat její činnost, dohlížet na ní. Správní rada potom jmenuje vedení firmy. Zároveň však musí také ještě zpravovat eh, firmu, kontrolovat vedení a měla by také eh, měla by také být určitou kontrolou nebo určitým protipolem vedení. A vedení firmy poté firmu řídí. Čili vidíme zde určitou strukturu, kterou máme vždy na mysli, když hovoříme o jednotlivých eh, tématech, kterým se věnuje tato zelená kniha. Pokud bychom začali na té úrovni vedení, tak si můžeme říci, že vedení zodpovídá za řízení firmy, za to, jak jsou řízena rizika. A také záleží na tom, jak je firma organizována, jaká je ta organizace, která souvisí s řízením rizik. Ale z toho vyplývají tedy otázky, které se týkají organizace ve firmě. Například, jaká je úroveň Eh, jak je vlastně odděleno to řízení rizik od eh, té provozní části? Eh, také je zde otázka například, jaký je vztah té části firmy, která se zabývá riziky, která řídí riziky, jaký má přístup k vedení. jestli je zde vazba mezi vedením a touto součástí organizace. Také je zde otázka, zda například tedy vedení má Eh, aktualizované informace o řízení rizik, zda jsou zde různé eh, kontrolní mechanismy, které dokážou měřit eh, řízení rizika. A také dále je zde otázka, zda firma také dobře provádí posuzování rizik. Z toho vychází ještě celá řada otázek, které jsou v rámci této zelené knihy v jednotlivých částech. Otázkou je, jak eh, se vedení firmy věnuje těmto otázkám. Nicméně, jak jsem říkal, tak vedení by mělo být kontrolováno správní radou. A nyní správní rada musí mít kompetenci, ale musí mít také zkušenosti a znalosti k tomu. A navíc musí mít také eh, dostatečnou možnost, dostatečné um, informace k tomu, aby mohla vedení kontrolovat. No a nyní se podíváme na některé nedostatky, které z toho mohou plynout. U správní rady se můžeme podívat, zda jsou skutečně nezávislí, zda jsou kompetentní, zda, zda jsou členové správní rady eh, také eh, schopni věnovat své práci dostatečný čas. To, to je mnoho otázek. Například je zde i otázka, zda členové správní rady mají dostatečně diverzifikovaný původ. A to jsou další věci. Otázkou je, zda toto vše stačí. Například, pokud eh, bereme v úvahu, že všichni členové správní rady mají všichni stejné vzdělání, stejné zkušenosti, ale eh, ještě to nemusí stačit k tomu, aby dokázali dostatečně kontrolovat vedení. Pokud si tedy položíme tyto otázky, tak, z nich, eh, tak se zeptáme tedy, zda ta správní rada je dostatečně zkušená, dostatečně nezávislá a zda dostatečně dobře dokáže kontrolovat nebo i třeba kritizovat vedení. Důležité také je, že pokud chcete vykonávat dobrým způsobem kontrolu, tak musíte mít dostatek informací. Takže s tím zase souvisí třeba to, zda je zde dobrá infrastruktura informačních technologií, zda členové správní rady mají okamžité aktuální informace, které se týkají různých věcí, na které mají dohlížet. To je také součástí celého procesu interního monitorování. Potom je zde také otázka Eh, důležitého eh, toho, že tedy to vedení samotné musí být schopné a kompetentní. A dalším takovým jevem je to, abyste byli v té firmě určité pobítky, určitý systém cukru, abyče nebo cukru spíše zde, který eh, bude motivovat vedení. Mm, možná bychom si mohli položit otázku, zda by se třeba měla zvýšit trestní odpovědnost nebo odpovědnost eh, vedení. Ale takovou tou nejdůležitější otázkou stejně pořád zůstává, zda správní rada dobře plní své funkce. No a pak je zde ještě další taková vrstva, to jsou akcionáři. Protože nemůžete všechno nechat na správní radě a na vedení, protože zpráva i vedení všichni pracují pro e, akcionáře, A otázkou je tedy, zda akcionáři se aktivně účastní, zda se zajímají o způsob, jakým e, je firma vedena, a nebo zda mají pouze takové určité krátkodobé zájmy, chtějí pouze na krátkou dobu třeba zainvestovat do firmy. Takže já bych znovu e, řekl, že i akcionáři mají určité v povozovkách povinnosti vůči firmě. Z toho opět vyplývají různé otázky. Například, domníváte se, že bychom měli učinit eh, něco eh, k tomu, aby akcionáři byli aktivnější, aby eh, třeba při hlasování například také to souvisí s tím, jak velký mají akcionáři majetkový podíl nebo zájem. To jsou další otázky, které se týkají tématu nebo úlohy akcionářů. Chtěli, chom, chtěli, eh, chtěli bychom zajistit, eh, nebo chtěli bychom se podívat, nakolik jsou akcionáři aktivní, jak vykonávají svá hlasovací práva. To, jsou tedy, to je takový obecný kontext a chtěla jsem zdůraznit, že jednotlivé složky a jednotlivé prvky jsou eh, velice úzce propojené. Myslím si, že vždy je důležité nejprve znát celý kontext a podívat se na situaci eh, z trošku z vzdálenější perspektivy a uvědomit se, jakého cíle chceme dosáhnout. Až si budete číst tu zelenou knihu, tak eh, si musíte uvědomit tři věci. Za prvé, není to nějaký návod eh, k tomu, co, eh, co si myslíme, že musíme dělat. Jde o to, že eh, už, eh, že už je to, nebo někdy, někdy říkají lidé, že když vlastně odpovídají na to otázky, tak mají pocit, že už je to něco, co už je co už je vlastně na cestě, co už se připravuje, ale to není pravda. My se na to právě ptáme kvůli tomu, abychom zjistili, jaká je situace. To znamená, vždy jsou tam určité tři otázky, které jsou vždy v takové zelené knize. A potom také, pokud chcete zjistit, že vaše že ty odpovědi budou eh, mít určitou validitu, tak eh, na základě toho musíte volit i správné otázky. V tomto bodě už bych eh, svůj, svou prezentaci ukončila. Těším se, že za několik měsíců vás budu moci podrob, eh, podrobně informovat o výsledcích. Děkuji. Danke. Herr Kollege Baldassar, bitte. Děkuji, slovo má pan kolega Baldassar. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě já chci poděkovat zpravodajce a komisi za eh, toto prezentaci a mm, mm, za eh, ty hlavní eh, body, které obsahuje tato zelená kniha, což je důležité teď, především po těch finančních turbulencích, ke kterým došlo, tedy posílit eh, mm, tyto kontroly a proto i se přijímají v Evropské unii různé legislativní návrhy. I my jsme vlastně před měsícem ve Štrasburku také odsouhlasili ten dohled na trhy. Já si myslím, že ta odpovědnost, která vyplývá z této krize, tak ta je odpovědnost, která eh, je rozšířená eh, eh, a mm, samozřejmě mm, ta odpovědnost tedy managementu, představenstev, těch statutárních orgánů, mm, i těch orgánů dohledu nad finančními institucemi, tak ta zatím se moc neprojevuje, protože eh, často právě se zavedly takové různé praktiky, eh, jenom aby se kryly určité věci v té firmě a nikdo vlastně mm, nerespektoval to, že má nějakou odpovědnost, eh, třeba ta představenstva. Mm, často Eh, podlehala vůli a eh, generálního ředitele, tedy šefa představenstva nebo akcionáři třeba eh, často vůbec nemají hlas v takových finančních institucích, protože tam je to vlastnictví hodně rozmělněné a také i ta schopnost vůbec, aby auditoři mohli reálně kontrolovat účetnictví, ať jsou to autoři, auditoři interní či externí. A to všechno vedlo právě k těm českým eh, situacím eh, v těchto finančních eh, institucích a vedlo to k rizikovým operacím, které eh, podmínily to, že vznikla tato krize. A jak správně zde bylo řečeno, jaká je dnes role takové banky, takové finanční instituce? Jakou roli tam hraje ten ředitel odpovědný za rizika, za zprávu rizik? je to člověk, který podlehá vůli vedení představenstva. A já zde souhlasím s paní kolegynou, kolegyní Thaj. Zde samozřejmě eh, zatím teď těžko si dovedeme představit vůbec, jak administrativně bude vypadat ten systém dohledu nad těmito finančními institucemi. Eh, není pochyb o tom, že bude nutné ještě proto přijímat další opatření a tudíž jde o eh, normy, které musí jasně upravit eh, roli a odpovědnost eh, statutárních orgánů a managementu a mm, tak je, mm, událost nám to, události poslední doby nám to ukázaly, že musíme normativně intervenovat eh, jak v oblasti občanského práva, tak v oblasti i trestního práva. Musíme zavést takové mechanismy i v obchodním právu, tak, aby ty mm, osoby odpovědné, aby skutečně měl jasně vymezené eh, ty svoje odpovědnosti eh, a je jasné, že tento systém se musí změnit, protože krize nám ukázala, jak ten systém je slabý a jaká jsou tam slabá místa a mm, ono vůbec eh, nebylo možné tedy eh, dohlížet nad těmito institucemi kvůli té nedostatečné transparentnosti, takže musí ta transparentnost se eh, zvýšit, protože jejich eh, váha je veliká ve společnosti vůči občanům. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Masip. Děkuji, pane předsedo. Tady to je významné téma, mm, mm, mm, které Eh, v podstatě i eh, se dotýká konfliktu kompetencí mezi námi a výborem Ekon. A bylo by vhodné, abychom tedy se do toho zapojili. Já si myslím, že výbor Ekon a propojení tedy s touto problematikou eh, a s, tou, s tímto typem legislativy, to je, je E, e, něco, e, co by znamenalo, že v podstatě budeme neustále narážet na stejné problémy, budeme tedy klopítat o stejné kameny, jak se říká ve španělštině, bude to pořád stejné. A to bychom um, umožnili to, co se stalo s Lehman Brothers a s dalšími institucemi. Ne, pokud to nevyřešíme, tak to budeme dělat stejné chyby. Proto si myslím, že by bylo dobré, abychom my v tomto našem výboru se tím zabývali a abychom mm, mm, skutečně vždycky měli na paměti i ty právní důsledky těch ekonomů, protože ti ekonomové nesou svoji odpovědnost a zatím to nebylo eh, jasně eh, eh, takto deklarováno a proto došlo k těm špatným událostem. Zde v našem výboru bychom měli podpořit iniciativu komise, poněvadž, jak jsem říkal, to je vážný problém. A budeme muset eh, eh, si zvyknout na to, že budeme pod velkým lobistickým nátlakem. Eh, lobbysté se snaží nás ovlivňovat a zde my ale musíme být lojální, lojální vůči právu, vůči našim voličům, tak abychom se vyhnuli podobnému zlu do budoucna. Komise eh, a pan komisař Barně to jasně řekl při prezentaci zelené knihy. Ta komise jasně zdůraznila, mm, že to jsou problémy těch oligopolů, mm, těchto subjektů a mm, že je tedy Eh, třeba se eh, na ně zaměřit i v této zelené knize. Já nevím, zda jde o, o, o oligopoly, které by nás tak měly zneklidňovat, eh, anebo já si myslím, že v tom tak problém nevidím. Já spíš vidím problém v tom, abychom byli připraveni kontrolovat, aby Eh, já vidím problém v tom, že každá z těch finančních institucí eh, si navázala takové ty své vztahy se svými klienty a s dalšími a mm, mm, šli eh, a že mm, tedy ti, kteří je kontrolovali, tak nešli tou cestou nějakých nezávislých kritérií. A my jsme to i zažili před čtyřmi, pěti lety zde v tomto výboru, když jsme diskutovali o auditorských firmách, třeba o auditorech. A my jsme a vlastně tehdy pan komisař Barnier nebo, také říkal toto, že bychom měli eh, eh, mm, dbát na eh, tu rotaci těch auditorských firm, aby tam nevznikly takové ty vztahy. To je důležitější než to, že zde jsou ty oligopoly a mm, je to tedy je důležitější daleko, abychom měli ty mechanismy a právě my jsme právníci, tak my musíme eh, koncipovat tyto mechanismy, aby ty audity, ty kontroly byly reálné, aby tam se nenavazovaly nějaké takové ty eh, škodivé vztahy, aby to byly nezávislé audity rotující. Děkuji a slovo má paní Volc. Velice děkuji. Já jsem velice ráda, že se mohu Eh, zúčastnit dnešního odpoledne, i když tedy bohužel tady nemohu být bohužel na celé zasedání, protože eh, musím být zase ještě na jiném výboru. Myslím si, že byste, co se týče těch různých kompetencí, tak byste měla být spolupráce kompetencí, nikoli konflikt kompetencí. Zelená kniha se ptá, zda chceme mít určité postupy, které by byly konkrétní pouze pro finanční instituce? A pokud ano, tak si myslím, že je také důležité, abychom eh, znali kontext a abychom to stanovili pro, eh, i pro ten kontext jiných společností. Myslím si, že bychom mohli využít právě eh, zkušenosti, které mají oba výbory. Mě zajímá konkrétně otázka 3, která se týká propojení auditorů a dohledu. Mnozí z nás říkají, a já jsem mezi nimi, eh, že je důležitá otázka těch eh, auditorů. Podívejme se třeba na případ Lehman Brothers. Tam by měl, nebo tam je měl někdo zastavit a měl jim říci, že musí zacházet s penězi eh, svých střadatelů jiným způsobem. Ale zároveň, pokud eh, auditorům stanovíme určité požadavky, které se týkají informací, informovanosti, tak eh, poté to může být kontraproduktivní, protože jsou určité informace, které mohou probíhat pouze mezi auditory a mezi společností. Měli bychom se podívat, eh, než eh, na to ještě pořádně podívat, než eh, to budeme chtít nějakým způsobem ovlivňovat. Takže já souhlasím s tím, abyste byl tok informací. Otázkou je, zda by vlastně odkud kam mají ty toky informací vést. Dalším Eh, komentářem je to, že eh, vlastně ten dohled začíná, nebo to vypadá, že ten dohled má přebrat některé úkoly, které dříve plnili auditoři, ale to si myslím, že by bylo špatné. A pak ještě obecně mám otázku, jak to bude s, eh, s extra teritoriálními prvky. To znamená, jak to bude s firmami, které jsou zahraničí, ale eh, um, provozují nebo mají pobočku v Evropě, jak to bude s různými ceřinými společnostmi a tak dále. A co se týče rizika, tak eh, je pravda, že ta oddělení řízení rizik byla dříve opomíjena. A pokud například ti lidé z oddělení řízení rizik hovořili o tom, že plány firmy jsou příliš rizikové, což byla jejich práce, tak byli často z té firmy odejiti. Takže to jsou zase další jakési vnitřní konflikty v rámci firmy. Myslím si, že je zde důležité, aby zde byl určitý mechanismus, který bude brát v úvahu eh, kontext. A to celé je samozřejmě ještě také souvisí s tím systémem dohledu. Hovořil jste také o tom, že je důležité mít více informací, ale já si nejsem tak úplně jistá, protože těch informací můžete mít kolik chcete, ale důležité je, jak ty informace se skupíte a které informace potom budete e, zdůrazňovat správní radě Eh, jde o to, že správní rada musí v určitý okamžik učinit dobré rozhodnutí a vypadá to, že to nedělali. A nyní zde ještě otázka eh, těch eh, akcionářů. Je pravda, že v poslední době jsou zde akcionáři, kteří mají vlastně pouze krátké, krátkodobé zájmy v těch jednotlivých firmách. Je to stále častější. Souvisí to s tím, že ty Eh, produkty jsou eh, krátkodobé a vypadá to, že dnes vlastně ten poměr už je tak velký, že téměř 70% akcionářů nemá vlastně vůbec zájem na nějakých dlouhodobých eh, vývojích podniků. takže tím pádem ani nemají moc zájem třeba vykonávat svá hlasovací práva. Myslím si, že, nebo vzpomínám si, že v minulém volebním období je, jsme hovořili o tom, že jsou zde také různí investoři, kteří mohou eh, vlastně poskytovat své akcie někomu dalšímu a pak je otázka, jak je to potom s výkonem hlasovacích zpráv. To jsou také věci, kterým bychom se možná mohli hlouběji věnovat. A zcela jistě musí být eh, všechny tyto věci v souladu s dlouhodobými finančními zájmy. To byly některé věci, které jsem chtěla vyjádřit a doufám, že odborné znalosti poslanců tohoto výboru eh, tomu napomohou. Zejména je důležité podívat se na tu vazbu mezi auditory a mezi dohledem. To znamená, ten dohled, to je výbor Ekon, nebo to je vlastně dikci výboru Ekon, a ta strana eh, auditorů, to by bylo vlastně to by bylo v dikci této, tohoto výboru. Děkuji, slovo má kolega Budu. Děkuji. Já mám několik otázek, které chci položit zástupci komise. Manažeři přece nejsou odborníci. Není, neexistuje profese člen dozorčí rady. Jejich funkcí je hájit zájmy firmy v souladu s managementem. Jedná se také otázku odměňování managementu a tak dále. Tak, aby oni mohli vykonávat své funkce, tak musí mít celou řadu schopností, které v podstatě mají manažeři, manažeři. A navíc v budoucnu se k tomu přidá i skutečnost, že i ve velkém podniku existují ztráty, které postihnou nejenom akcionáře, ale i zaměstnance a dokonce i zákazníky, dodavatele, poskytovatele služeb a také možná i rozpočet státu. Jak podle vás by měla být sestavena dozorčí rada? Měli by tam být profesionálové? Měli bychom přijmout zákon, který se bude i věnovat jmenování členů dozorčí rady. A další věc, myslíte si, že by bylo dobré, kdyby byla možnost propouštět manažery bez odškodnění a to kdykoliv? A další věc, bylo by možné podpořit tuto myšlenku, a totiž, že by se na schůzích dozorčích rád hlasovalo elektronicky. Prosím, a děkuji a nyní má slovo pan kole, paní kolegyně. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zástupcům komise. Já jsem jim velice pozorně naslouchala a oni to velice detailně vysvětlili celé to téma zprávy a řízení podniku ve finančních institucích. A ono to ukázalo, že je zde celá řada otázek, nekonečné množství témat. A pro mě to vede k závěru, že finanční krize neodhalila pouze neschopnost, ale přímo chybu systému. A proto je důležité, abychom změnili systém sám o sobě. Finanční instituce nejsou nějakými mimozemšťany, kteří se spouští na zemi z vesmíru, ne. Oni jsou součástí naší společnosti a proto musí nést v naší společnosti svůj podíl odpovědnosti. A proto se mi líbily ty aspekty, které jste zmínili, ta kritéria, demokratizace, diverzita e, u těch správních a dozorčích rád, jak má, jaké má být to složení těch rád. Toto vše se mi velice zamlouvá a myslím si, že tomu bychom se měli vědomat. A další věc, udržitelnost. Ty rozdílné zájmy, které jste zmínili, na jedné straně zájmy akcionářů, na druhé straně zájmy manažerů. To je velice důležitá věc. A možná ještě jeden aspekt, který zde nepadl, ale pro mě je to velice důležité. Totiž je to ten demokratický aspekt, to zapojení zaměstnanců. Jaká je role zaměstnanců, jejich zástupců v různých systémech finančních institucí? a vcela to řeknu tak, jak si trochu hrubě, ale velice přímo, napřímo, já chci říct, že pro mě je důležité, abychom zdůraznili aspekt odměňovací politiky. Zde bych si přála, abychom měli závazná opatření. A doufám, že v zelené knize to bude také tak reflektováno, protože nám jde opravdu i o téma politiky odměňování a nechceme k tomu přistoupit tak nějak ehm, bez obsahu, chceme, aby to bylo něco závazného. Děkuji a slovo má další kolega. Pane předsedo, já bych chtěl eh, říci, jaká je moje osobní zkušenost v bankovním sektoru. Já jsem eh, jedna z velkých bank v Bulharsku získala cenu banka roku. A eh, v té bance, ale eh, každý z manažerů i v každé té pobočce Eh, posuzuje sám riziko. A v tomto případě banka hm, třeba má eh, velkou eh, likviditu a hm, ale samozřejmě i to říkají proto, Eh, ale eh, musíme si uvědomit, že mm, účel banky je eh, mm, pumpovat likviditu do ekonomiky a kdybychom tam stanovili tu míru rizika příliš opatrně vysoko, tak by mm, to znamenalo omezení ekonomiky. To je velký tlak na management potom v té bance. Tam Eh, je to takto, ale to není normální způsob. Samozřejmě u nás eh, tam v této bance, kterou jsem zmiňoval, potom vždycky všechno, co se týká rizik, tak to eh, se řeší přímo na úrovni představenstva. Představenstvo má obrovskou možnost kontroly nad vším a to také není dobré, to také není normální, ale mm, mm, mm, manažeři by měli mít určitou pravomoc, určitou možnost Eh, řídit, protože jinak ty finanční instituce nebudou ku prospěchu ekonomiky. A pokud jde o tu kontrolu, kterou mají akcionáři, tak co vy tady říkáte, to asi těžko by se dalo aplikovat. V Bulharsku většina bank je vlastněna jinými eh, nadnárodními firmami a, eh, a většinou je tam jeden většinový mm, akcionář, který vlastní nadpoloviční většinu. Eh, já jsem hovořil s kolegy právníky specializovanými na obchodní právo a eh, bylo mi sděleno, že v jiných případech, mm, že mm, kde není Eh, taková vysoká míra monopolů, že jsou případy, kdy lidé se třeba rozhodnou, že eh, radši uspořádají valnou hromadu třeba ve dvě, ve tři ráno někde na vzdáleném místě a a takže já si myslím, že tady eh, přece ten management eh, by měl být zodpovědný za správné řízení a tady důležitý je i ten externí audit. Manažeři mohou samozřejmě eh, v tom nějak spolupůsobit, ale eh, externí auditoři jsou důležití a musí zveřejňovat ty výsledky selbst auf die Rednerliste gesetzt Já sám jsem na seznam řečníků, ale v podstatě pouze malou měrou doplním to, co řekli již kolegové. Já si myslím, že to, co je důležité v té věci, že je to, že se to netýká pouze finančních institucí, je to všeobecná otázka zprávy a řízení podniku a složení dozorčích rád. Máme zde, eh, zde padaly neustále ta voda těch, eh, ta slovo o těch nezávislých manažerech, nezávislém vedení. Ono je to různé v různých členských slátech. V Německu je dozorčí rada mocenským nástrojem, který využívají i vlastníci, aby mohli ovlivňovat věci ve svém smyslu. Například, když se máme to paritérní spolurozhodování, tak zde by v podstatě takový ten nezávislý vedoucí pracovník eh, bylo něco, co by bylo složité, protože potom by neměli vlastníci více než 50% v dozorčí radě. Takže ono to ne vždy eh, tak nějak se hodí do těch jednotlivých kultur v jednotlivých zemích, to, co se zde navrhuje. A proto je třeba, abychom k tomu přistupovali velice opatrně k tomuto tématu. A druhá věc, Myslím si, že je třeba se pozorně podívat na to, kdo tam vlastně sedí v těch radách. A když se podívám na zemi, kterou znám nejlépe, tak zjišťuji, že u těch velkých podniků v podstatě panuje stav sebekontroly. Ti, kteří jsou v dozorčích radách, tak to je několik stovek osob, které určitém podniku jsou v představenstvu a v celé řadě dalších podniků jsou v dozorčí radě, takže se jaksi jakožto nomenklatura kontrolují sami navzájem. Takže i to je problém, které bychom, kterému bychom se měli věnovat. Zda by nebylo možné zavést mechanismy, které by prolomily tyto struktury, protože i tyto struktury jsou jedním z důvodů pro to, proč vznikají takovéto problémy. Takže to byla jen taková doplňující poznámka k tomu, o čem hovořilo již celá řada řečníků. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby nám komise krátce zodpověděla otázky a potom dostane na závěr slovo paní zpravodajka, paní Tajn. Prosím. Uh, hmm, děkuji, pane předsedo, za slovo. Zasněla jste otázka, která se týkala toho, zda by té správní radě, té dozorčí radě, měly být profesionálové. Je pravda, že zde byla celá řada různých otázek o tom, jak dochází k výběru členů správní rady, co od nich požadujete. Je zde také tedy ta eh, požadavek eh, určitých přísných kritérií způsobilosti členů, fit and proper test je důležité, aby ti lidé rozuměli všem těm složitým nástrojům, těm složitým produktům, aby dokázali řádně vykonávat kontrolu. Musíte nejdříve rozumět něčemu, pokud to chcete kontrolovat. To je jeden aspekt celé otázky. A některé otázky celého dotazníku se právě ptají toho, jak dosáhnout eh, požadované expertízy správní rady. Další otázkou je, jak to tedy udělat, stát tedy nějak legislativně nebo na dobrovolném základě. To však teprve vyplyne z odpovědí na otázky, které jsme rozeslali. Myslím si, že v tom ale problém není, protože my k tomu přistupujeme stejně, jako to chtějí eh, poslanci a poslankyně parlamentu. Myslíme si, že v těch správních radách by měly být profesionálové a odborníci. E, máme zde však již nyní směrnice o kapitálových požadavcích, která stanoví určité požadavky tohoto směru. Takže si myslím, že prozatím bychom možná měli trošku vyčkat a počkat, jak se tyto e, věci, tyto nové požadavky projeví v praxi. Pak zde byla otázka mezi vztahem správní rady a vedením. A také jste zde kladli velice barvité příklady. Mě to docela pobavilo, že někdo pořádá valnou hromadu ve tři hodiny ráno na nějakém podivném místě. Jak jste o tom hovořili? Ehm, Snažíme se, nebo jde o to, že nelze být příliš preskriptivní. Každá společnost je jiná. Každá společnost eh, se, si to rozhoduje jinak. Vy jste také hovořili o tom, že zde máme různé struktury akcionářů. Máme zde třeba většinového akcionáře, ale u těch eh, finančních institucí to může být eh, zase jiný systém. Samozřejmě, že asi nenajdeme řešení, které by platilo univerzálně pro všechny a bylo by i kontraproduktivní takové řešení hledat. My se snažíme najít co nejlepší způsob, jak eh, do pomoci firmám k tomu, aby eh, mohly dobře řádně fungovat. Eh, nikdo Jde o to, aby, jak, aby správní rada i vedení postupovalo Eh, vlastně dobře vůči akcionářům a aby jejich činnost byla vyvážená. Ještě se dívám do svých poznámek. Na co jste se ještě ptali? Eh, myslím si, že tak, ty komentáře, které jste zazněly, tak eh, s těmi eh, většinou souhlasíme, ale některé věci zde ještě nezazněly. Například to, co říkala paní Bowles, to byly velice důležité komentáře. Je to ta tématika akcionářů, různého konfliktu, zájmů. To jsou velice důležité otázky a tím se budeme muset zabývat. Zřejmě v některých budoucích rozpravách. Nevím, zda jsem zodpověděl všechny otázky, pokud nikoli, tak je to z mé strany. Prozatím vše, děkuji. Nikdo nic nenamítá, takže jste se pravděpodobně jste na nic nezapomněla. Nyní má slovo paní Koněvně Tahin. Děkuji komisi, děkuji také kolegům za jejich příspěvku. Je vidět, že to téma většinu z nás zajímá. Nyní tedy musíme počkat na to zveřejnění a na ta stanoviska. A já se opravdu vynasnažím zohlednit veškeré námitky, ale bude se to soustředit na klíčovou otázku co máme upravit, zda máme vůbec upravovat, protože podnikatelské kultury v jednotlivých zemích jsou opravdu velice rozdílné a musíme si dát pozor na to, abychom neupravili něco, co vlastně poškodí hospodářskou činnost v některém z členských států. Děkuji. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to zpráva paní Lichtenbergerové k petici, která se týká přístupu třetích stran k Evropskému soudnímu dvoru. Prosím, slovo má paní Lichtenbergerová. Děkuji. Jedná se zde o případ z petičního výboru, který je vysoce, velice zajímavý, protože to má dopady, nebo může to mít následné dopady. Jde o to, zda někdo kdo se nepodílí na soudním procesu, eh, který probíhá před soudním zborem. zda někdo takový, může nahlížet do soudních spisů. Člověk, který žádal o takové to právo nahlédnout do spisu, dostal odpověď, že neexistuje právo, které by to zakazovalo, ani právo, které by to dovolovalo a proto mu nebylo umožněno nahlédnout do spisu. Rozhodující bod je tento. Týká se to toho, že něco, co není ani explicitně dovoleno, ani explicitně zakázeno, je, je tedy z důvodu jaksi obezřetnosti zakázáno. Abych to tak nějak schrnula. Jde tedy o to, že v této oblasti máme různé právní tradice takové, které vycházejí z principu otevřenosti a v odůvodněných případech přistupují k výjimkám. A pak je taková tradice, podle které jsou veškeré dokumenty tajné a která neumožňuje přístup k takovým dokumentům. To je tedy rozhodující otázka. Jak má tedy postupovat Evropský soudní důvr v této otázce? Má platit zásada otevřenosti, a máme to i ve článku 1 odstavec 2, tam se to objasňuje. Je to zásada otevřenosti pro Evropskou unii. Či je třeba postupovat podle právních tradicí zemí, které, pro které je vše tajné a které poskytují přístup pouze v odůvodněných případech. Z toho, jak jsem se vyjádřila, asi jistě jste hm, již pochopili, že já spíše se přikládním k té první zásadě, protože si myslím, že evropská tradice se, a vždy to bylo ve prospěch věci, odkláněla od těch národních tradic utajování. A já si myslím, že by se nám mělo a mohlo podařit i v tomto případě získat důvěru našich občanů. Neznamená to, že automaticky může, bude moci nahlížet do spisů každý. Znamená to, že v určitém případě bude možné zakázat nahlížení do spisů. A to e, odpovídá zásadě ochrany osobnostních práv. A někdy to může být velice odůvodněné. Samozřejmě, že když je zde oprávnění zájem pro prosazování základních práv, tak to může platit i pro vědecké otázky. Či zda máme, či pokud budeme mít v jednotlivém případě oprávněný zájem na otevřenosti, tak je to zase něco, co se pak eh, může zohlednit. Já bych si ráda vyslechla vaše názory, dříve než eh, vypracuji svou zprávu. Ta by totiž mohla pokrývat i další aspekty. Já tedy se kloním k tomu, abychom vyčerpali naše možnosti a abychom vytvořili více otevřenosti pro občany i pro otázku nahlížení do spisu. Já jsem přesvědčena o tom, že existuje málo důvodů, které z ničeho nic, protože to je jejich koníček, se snaží nahlížet do spisu. To by byl jistý masochismus, pokud by se nejednalo o právníky, ale je jasné, že zde musí být mechanismus ochrany, ten je definován, ten existuje, takže já bych opravdu se klonila k tomu, abychom se přiklonili k zásadě otevřenosti, kterou postulujeme pro instituce Evropské unie a pro instituci našeho parlamentu. Děkuji o paní kolegyně a slovo má paní kolegyně Wikström. Děkuji, pane předsedo. No, toto je strašně důležitá principiální věc. Já bych chtěla poděkovat Evě Lichtenbergové, která skutečně prosazuje ten princip, který podporuji i já, tedy otevřenost a přístup. Jsou pravidla, která mm, upravují, co je důvěrné, co je tajné, ale mm, mm, samozřejmě mm, je důležité, ale abychom my tady eh, se snažili nějak rozptýlit ty mýty, ty zavedené mýty, a protože to je důležité pro důvěru našich občanů, aby vůbec občané měli důvěru v právní stát. A proto musíme zdůraznit ten fakt, že vše, co není zakázáno, je povoleno a tudíž lidé by měli mít přístup. Děkuji. Pan Gorega, kolega Boris, prosím. Děkuji. Já jsem stínovým zpravodajem pro toto stanovisko, které skutečně je důležité. A toto téma eh, v post, vlastně eh, náhodou i eh, tady se dostalo takto na světlo na základě té petice z Německa. Já souhlasím se spravodajkou, že v některých odůvodněných případech, když jde o ochranu základních práv a když Eh, eh, takže tento eh, Jinak, takže je to odůvodněné neudělit přístup, jinak musíme pracovat s principem otevřenosti, transparentnosti. A mm, je pravda, že u Evropského, Evropského soudního dvoru takováto pravidla žádná nejsou, ale když se podíváme na soud pro lidská práva, tak tam všechno je transparentní, otevřené. A tento případ je i mm, v podstatě propojen s Lisabonskou smlouvou a s principem otevřenosti. To je článek 15. Tento princip otevřenosti je mm, Eh, novým ustanovením, které se dostalo do Lisabonské smlouvy, podle kterého eh, každá hm, tedy osoba právnická a fyzická má právo přístupu k dokumentům e, evropských institucí. V prosinci 2009 Evropský parlament, tedy nedávno vlastně, eh, přijal usnesení o rozšíření E, mm, e, těch pravidel, která detailně upravují přístup k dokumentaci 1049, nařízení 1049 z roku 2001. A toto nařízení e, které hovoří o přístupu k dokumentaci Evropského parlamentu, Evropské komise a rady, tak mm, mm, toto nařízení by se mělo rozšířit na jiné instituce, včetně soudu, takže my jsme vázáni naším usnesením. A mm, pole působnosti tohoto nařízení o přístupu dokumentacím, dokumentaci, tak to, je, to jasně hovoří. Mělo by se to rozšířit i na Evropský soudní dvůr. To znamená, dokumenty musí být dávány k dispozici, být veřejné Kromě případů, kdyby byly ve hře mm, veřejné zájmy, obchodní zájmy nebo, eh, nebo právo na obhajobu, nebo kdyby šlo osobní údaje a podobně. Ale já si myslím, že mm-hmm. jste, ale e, tuto změnu může iniciovat pouze Evropská komise a nebo eh, Evropský soudní dvůr. Takže bychom měli se obrátit na Evropskou komisi, Evropský soudní dvůr a apelovat na ně, protože oni mohou toto iniciovat. Za prvé musíme se jich zeptat, do jaké míry eh, toto nařízení 1049 by se mělo rozšířit a zahrnovat jiné instituce a eh, dále zdali předmět této petice, to znamená ta možnost mít přístup k spisům, když eh, ta osoba může prokázat legitimní zájem, tak do jaké míry se o tom potom bude rozhodovat, o tom přístupu. Takže bychom měli položit tyto otázky těmto dvou institucím, my jinak nemůžeme do toho vstupovat, my nemůžeme měnit jejich pravidla. Samozřejmě my můžeme změnit to nařízení, ano, k tomu se určitě vrátíme. Já. Já jsem opět sám sebe dal na seznam řečníků, dříve než dám slovo panu Stojanovovi. Já nechci zachrýmat, že s tím mám trochu problém. Dobrá, s tím postupem souhlasím, že se zeptáme soudního dvora a jistě bude smysl mluvé pokud eh, se nám podaří to upravit eh, rozumnou úpravou. Ale spisy ze soudu, to je něco jiného než normální dokumenty z parlamentu či ze správních řízení. Podívejte se například na spory v oblasti hospodářské soutěže. Tam vlastně v tom spisu jsou šetření. A pokud každá třetí osoba bude mít neomezený přístup, tak si myslím, že je to naprosto nepřiměřené. Musí existovat oprávněný zájem. Musí tedy existovat u té třetí osoby to, že to má na ní nějaký konkrétní dopad a to musí být v souvislosti s obsahem spisu. To je taky jasné pak ehm, by bylo možné umožnit přístup. Ale je třeba, aby zde byly splněny určité požadovky, a to tedy potřebuje zcela konkrétní úpravu, která bude velice detailní. Takže jak říkám, co se týče toho postupu, tak souhlasím s tím, že nejlepší cesta je zeptat se samotného Evropského dvoru, jak tuto otázku vidí, zda si myslí, že je zde potřeba to upravit. Pokud řekne, že ano, tak jsem proto, abychom měli velice detailní úpravu, která by v jasných, konkrétních případech ukázala, kdy je třeba poskytnout přístup a náhled, eh, náhled do spisu a kdy ne tak abychom zde měli dobrou praxi, jak na soudním dvoře, tak ehm, další, co se týče dalších institucí, které také například chtějí mít možnost nahlížet do spisu. Takže není pan Stojanov. Please, please. I'll, I'll, I'll speak after her. <laughs> okay. Uh, Ще se постарая по никакъв начин да не повтарям. Děkuji, já tedy vystoupím <clears throat> před kolegyní. Nechci opakovat už to, to, co jste zaznělo. Souhlasím s tím, co jste řekl, pane předsedo. Není dobrou myšlenkou dávat naprosto každému přístup k informacím. Musíte prokázat určitý odůvodněný zájem. Například v Bulharsku je to tak, že zde máme určité postupy, které se týkají opravová toho, že se stanoví, že některé třetí osoby mohou být oprávněné mm, účastnit se do určité míry eh, některého toho některé, <clears throat> některé té věci. To znamená, že pokud má někdo zájem třeba nahlížet do spisu, tak eh, o to musí požádat a pak se přeskoumá, zda, je, má, zda má tedy odůvodněný zájem. Ale já si myslím, že komise zatím zde nechce přímo přijít s určitou iniciativou, nevím, možná není dost eh, ochotná, možná se trošku zdráhá přinést eh, nějaký konkrétní legislativní návrh. A já se domnívám, že Soudní dvůr je velice dobře fungující institucí, která vždy usiluje o transparentnost, takže já si myslím, že eh, Soudní dvůr by s námi spolupracoval. Děkuji nyní paní Diana Wallis. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to je velice důležité a také citlivé téma, ale vždycky mě překvapí, Eh, jak je to s eh, Evropským soudním dvorem, protože pokud je zde určitý, eh, vlastně, že i ty nároky, i, i to, když chcete tedy podat nějakou, nějaký spor, chcete předložit soudnímu dvoru, tak je všechny ty informace jsou dost um, tajné, protože myslím si, že přece veřejnost by třeba chtěla vědět, kdo uh, se obrací na soudní dvůr. Samozřejmě, že některé dokumenty musíme kvalifikovat jako důvěrné, ale třeba ty eh, věci, v nichž je Evropský parlament eh, stranou sporu, tak to si myslím, že tam by to nemuselo být tajné. Je, pro mě je to dost eh, zvláštní. Myslím si, že bychom to tam mohli trošku prošetřit, trochu se na to podívat a spolupráce s soudním dvorem by mohla být eh, lepší. A myslím si, že by ten eh, soud měl být otevřenější. Myslím si, že v tom bychom měli učinit určitý pokrok. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Rabkaj. Jo, můj příspěvek bude podobným směrem. Eh, bude to podobné, co řekla paní Volis. Já jsem právě z, po, po, dostala informace od spolupracovnice a to tady nechci prohlubovat nyní. Chci říci, a to je můj takový osobní názor, že jsem poněkud skeptický vůči tomu, abychom prostě řekli, otevřené je vše, protože máme otevřenost ve institucích, kterou jsme si vytkli v cíl. Já si myslím, že to vypadá, že petiční výbor nám v podstatě neřekl, o co se přesně jedná, takže otevřenost v našem vlastním parlamentu také není zrovna dokonalá, takže se s tím podá, pojí celá řada otázek. Bylo by třeba to detailně proskoumat, abychom pochopili, o co se vlastně jedná. A proto si myslím, že je dobrá tady ta myšlenka, abychom se spojili se soudním dvorem, vyžádali si jeho názor. Trochu mě zklamalo to, ta druhá instituce, o které jsme hovořili, co o ní bylo řešeno. Totiž komise již odpověděla. My jsme dostali 2.9. její poznámku, kde říká, že e, vlastně chce jak si všechno vyřešit, ale zároveň se do čeho nemíchat Ona má sice právo iniciativy, ale nechtě se k tomu vyjadřovat a říká, ono je to záležitost soudního dvora. Já si myslím, že tímto způsobem komise nemůže e, plnit svou odpovědnost. Měla by říct, jak to tedy vidí, protože ona prostě má právo iniciativy, má monopol na iniciativu, je také strážkyní smluv, takže by laskavě měla tuto svou odpovědnost převzít. Samozřejmě. Takže já si navrhuji toto, napíšeme dopis soudnímu dvoru, kde ukážeme na to, jak to tedy, jak věc vypadá. Možná by sekretariát to mohli ještě detailněji proskoumat, abychom to v tom dopise mohli dobře popsat. A potom se poprosíme soudní dvůr, aby nám poskytl své stanovisko i s ohledem na rozhodnutí komise, která chtěla, aby se soudní dvůr vyjádřil. Soudní dvůr nám tedy odpoví a řekne nám, zda je potřeba něco měnit či není. Když řekne ano, je potřeba něco měnit, tak k tomu vypracujeme legislativní zprávu z vlastní iniciativy. Já si myslím, že to je velice logický postup. Nyní má slovo paní Lichtenbergerová, prosím. Děkuji. Já bych chtěla poukázat ještě na jednu věc, že jestli tedy zásada otevřenosti aby bylo, která by byla propojená s určitými omezeními. To by neznamenalo, že by každý z nás mohl nahlížet do všech spisů. Ne, znamená to, že v první řadě je zásada otevřenosti a pak naformulujeme konkrétní výjimky. Samozřejmě to musí být učiněno značně přesně. Ten, ta zásada té uzavřenosti eh, sebou přináší běžné mnohem více kritických otázek. A já jsem zcela vědomně eh, se tomu přesně nevěnovala, protože naším úkolem je stanovit zásady a říci, my budeme sledovat určitou zásadu a pak eh, můžeme navrhnout, aby byla vypracována pravidla. Sami to udělat nemůžeme. A já bych byla velice nespokojená, kdyby komise i neustále postupovala podle dominové zásady, že ten, kdo, podle zásady Mikado, že ten, kdo se pohne nejdříve, tak ten prohrál, to jistě ne. Já si myslím, že by bylo opravdu dobře říci, je zde zásada otevřenosti a pak nadefinovat určitá omezení, která by se týkala zcela konkrétních případů. Například, když se právě jedná o hospodářskou soutěž, tak aby nikdo nemohl nahlédnout do spisů, kde jsou eh, například obsaženy výsledky kontrol v podniku. Ale jsou zde případy, kdy je opravdu důležité mít možnost nahlédnout do spisu a je to oprávněný zájem. Když řeknu rovnou, že nikdo nemá možnost eh, a priori mít přístup a zahrnu zájemce o přístup celou řadu velice komplikovaných pravidel a povinností požádat komplikované žádosti, tak to dobrý přístup není. Chci říct si, my nerozhodujeme o této petici, my rozhodujeme o tom, co říkají zásady Lisabonské smlouvy a do jaké míry je možné je uplatňovat právě na tuto spornou otázku. Děkuji. Ještě v uzupełnieniu e, mojej předmluvčiny. Myslím, že... Děkuji. Já ještě navážu na to, co říkala předřečnice. Myslím si, že by bylo dobré, abychom požádali Evropskou komisi a do určité míry i Evropský soudní dvůr, abyste bylo určité usnesení Evropského parlamentu, které umožňuje přístup k složkám, které se týkají Evropského parlamentu, protože Evropský, Karl, Evropský parlament eh, má jasné podmínky nebo jasná kritéria a myslím si, že by to mohlo být přeneseno i do Evropského soudního dvora. Zde hovořím zejména tady o postupech nebo o přístupu k dokumentům ex post. A domnívám se, že toto nařízení, které by se rozšířilo na Evropský soudní dvůr, by změnilo pravidla hry, protože vnitřní jednací řád Evropského soudního dvora eh, by se změnil nařízením. Takže pokud v tom nařízení by se rozsah působnosti rozšířil i na Evropský soudní dvůr, tak by potom Evropský soudní dvůr musel také změnit svůj vnitřní jednací řád. Takže možná bychom mohli komisi položit eh, tuto žádost. Problém je, že komise tady není přítomná do toho bodu na pořadu jednání, proto se na ní můžeme obrátit pouze písemně. Ale jinak budeme postupovat tak, jak to navrhla paní Spradovajka pan předseda, totiž, že eh, se píšeme dopis eh, soudnímu dvoru a poprosí mě soudní dvůr, aby se k tomu vyjádřil a aby zodpověděl otázku, zda potřebujeme legislativní iniciativu či ne. Souhlasíte? Dobrá. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to jsou práva spotřebitele. Slovo má Diana Wallace. Děkuji. Pane předsedo, nyní jsme v takové fázi, že kolegové předkládají pozměňovací návrhy k mému původnímu znění stanoviska a v podstatě to tež eh, se děje ve výboru IMCO, se kterým spolupracujeme a já se k této věci vrátím později. V obou výborech bylo předloženo byly předloženy stovky návrhů, eh, tady v našem výboru asi méně a řada z nich je spíš technického charakteru. Kolegové, asi si budou pamatovat, že eh, v návrhu stanoviska hm, jsem dospěla k závěru, že eh, tento výbor, jako v podstatě vždy ve spotřebitelském právu, tak vždy jsme chtěli Eh, maximálně se přidržet toho společného referenčního rámce. Chtěli jsme minimální eh, intervenci eh, do národních právních řádů a chtěli jsme tedy si ponechat ty unikátní opravné prostředky. Takže proto jsem zešla z té premisy minimální harmonizace. Minule, když jsme o tom diskutovali, tak jsem řekla, že jsem byla zklamána. A že jsem chtěla být ambicioznější v tom stanovisku. Avšak musím říci, že to vypadá, že e, řadě lidí se líbí můj přístup a možná, že mm, teď, když začneme méně ambiciozně, tak třeba e, posloužíme tomu účelu, bude to dobrý základ. Dále vedla jsem intenzivní jednání s Andrasem Švábem, který je zpravodajem ve výboru IMCO. A v důsledku tohoto jsme se rozhodli společně, že se pokusíme eh, pracovat na tom, abychom my oba se dohodli na konsensu eh, eh, a to na vyšší harmonizaci protože politicky vlastně nám to dá možnost mm, posilit ten spotřební trh v Evropě a to je něco, co eh, jsme i dnes slyšeli. Dále mm, mm, eh, pan Šváb trochu změnil, eh, snažil se změnit strukturu té původní směrnice, to vypadalo původně dost komplikovaně, ale potom eh, to vypadá, že jsme se odchýlili daleko více, než jsme původně mysleli. Proto jsme se rozhodli, že se obrátíme na experty. Jeden je z Německa, jeden je ze Spojeného království a mm, kteří eh, jsou mimo ten běžný okruh našich eh, užívaných expertů a požádali jsme, aby se podívali na ty dvě zprávy nezávislým způsobem, nezávislým okem, aby se podívali, jaké rozdíly mezi těmito zprávami jsou a aby nám řekli, jak mm, realisticky by bylo možné dosáhnout vyšší míry harmonizace. Tato zpráva je nyní k dispozici vám všem a řekla bych, že zde pro mě jsou důležité dvě věci, které jsou i předmětem mých vlastních pozměňovacích návrhů poté. Za prvé, já a pan Šváb, my jsme oba očekávali, že mezi námi budou e, sice rozdíly, ale že budou menší, než jsme mysleli. A mm, ti experti, ty prošli všechny e, články a vytvořili z toho tabulku s těmi rozdíly. Já myslím, že to je velice užitečné, protože tam se ukazují ty rozdíly na základě toho minimálního či maximálního přístupu k harmonizaci. Ale E, zde jasně se vyčte, kde je ten rozdíl a mm, e, zde experti e, mm, tam i sepsali takový dlouhý úvod, velice pečlivě. Tam říkají, kde i ve světle judikatury soudu bychom mohli mít dobrou argumentaci a bezpečně prosazovat tu vyšší harmonizaci. To znamená, je na to Eh, právní základ. A eh, takže eh, ze, jsou ty dvě věci. Za prvé rozdíly mezi našimi dvěmi zprávami a potom ta doporučení těch expertů, jak si myslí, že bychom mohli jít cestou k vyšší harmonizaci, tak to všechno vyústilo v, v několik dalších pozměňovacích návrhů a řeknu vám, o co jde. Třeba Jedna z oblastí, kde ti experti měli za to, že bychom mohli udělat větší pokrok, se týkalo definice e, souladu, kdy to zboží je v souladu se smlouvou. Ano, to je sice věc jednoduchá, jak to vypadá, ale mm, bylo nám řečeno, že bychom mohli mít e, e, evropskou definici a dokonce experti navrhli, a mm, to jsme dali i do toho pozměňovacího návrhu, abychom převzali definici z Vídeňské úmluvy o mezinárodním prodeji zboží. Takže my jsme to zkusili, otestovali a e, to by vedlo k vyšší míře ochrany spotřebitele. V tomto duchu jsem se snažila tedy to nějak rozpracovat. My teď jdeme článek po článku a zjišťujeme, zdali jsme schopni se dohodnout na harmonizaci nebo ne. A potom eh, se vrátíme k té obecné otázce. Zdali půjdeme cestou minimální harmonizace, to znamená, členské státy by mohly být eh, striktnější, nebo zdali půjdeme cestou cílené harmonizace a tak dále. Tu otázku ale zatím necháme stranou. Já sama Mm, eh, stále i na konci tedy celého tohoto cvičení jsem mm, spíš pro tu cestu minimální harmonizace, to se líbí většině kolegů a bude to jednodušší. I ta dohoda bude jednodušší pak. Možná ale, že bychom mohli hm, na to zapomenout a podívat se společně, co udělat s jednotlivými těmi články. A já bych tedy ráda prošla ty Eh, pozměňovací návrhy a myslím si, že asi u většině, ve většině případů se dohodneme na kompromisu nebo budu moci souhlasit. Ten úkol eh, není tak těžký, jako by se mohlo zdát podle jejich počtu, protože půjdu tou linií, kterou jsem právě nastínila. Jediný problém, který zde přetrvává a bohužel teď eh, pan předseda nás opustil, to je otázka kompetenční tedy kompetenční spor mezi námi a výborem IMCO. To teď jak si začíná být takovým zádrhelem. Oni mají pocit, že řada aspektů té směrnice, mm, protože se tam hodně používá slovo spotřebitel, takže jim to náleží, ale ignorují ten fakt, že většina těch věcí spíše se dotýká otázek obecného smluvního práva. Pořád tedy zde není mezi námi na tomto schoda, to nám uniká. A což znamená, že to konečné hlasování třeba bude o to těžší, nevím. Já v zájmu systematičnosti eh, bych ráda, abychom my zde ve výboru se dohodli na kompromisech pozměňovacích návrhů, tedy my mezi politickými frakcemi, abychom se snažili prohlasovat něco, co bude koherentní, co bude jaksi v souladu s těmi liniemi, které hájíme v tomto eh, výboru a ty kompetenční věci vyřešíme později. Eh, takže to nechám na panu předsedovi, co on si myslí o těch kompetencích, ale já si myslím, že určitě Mm, ty poslední přípisy z výboru IMCO naznačují, že se nás týká pouze kapitola 5. Já bych eh, tedy radši eh, zatím eh, ráda, aby oba výbory pokračovaly ve, své práci, ve své práci, to si myslí i zpravodaj z IMKA a uvidíme pak to všechno, pročistíme a tento spor až na konci. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Rechner. Děkuji, pane předsedo. Velice děkuji. <clears throat> Pane předsedo, bude jste hovořit za naši skupinu. Eh, eh, Já se chci vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který jsem, který jsem vypracovala společně s panou, panem kolegou Masipem a jednou, ještě jednou kolegyně. Je to klíčový pozměňovací návrh, proto to chci tady zmínit, protože to vedlo k trošku k takovému smatku eh, a neporozumění u spotřebitelských organizací. Nám jde o co nejvyšší míru ochrany pro spotřebitele a v tomto smyslu chci poukázat na to, že když, se, když jsem, já jsem sama chybovala v překladu z němečtiny do angličtiny a ta chyba se potom vloudila do pozměňovacího návrhu číslo 174. Takže chci říct, až se budete prohlížet ty pozměňovací návrhy, tak prosím, jde mi o to, abychom opravdu zajistili co největší míru ochrany spotřebitele. Jsou to minimální standardy, to znamená, členské státy si budou moci ponechat vyšší standardy. Technicky to vyřeší, pom- vyřeším pomocí ústního pozměňovacího návrhu, ale chtěla jsem to na tomto místě ještě jasně zdůraznit, protože nechci, aby nakonec došlo vlastně k tomu, že ten výsledek bude přesně, přesným opakem toho, co jsme eh, měli v úmyslu. Ja, um, das war ja to bylo přesně to, to co, co řekla paní kolegyně Regnerová. To je přesně ten problém, který máme s evropskými minimálními standardy. Rakousky bych to řekla, že ty minimální standardy jsou opravdu velkým, velkým problémem. Je to jedna z nejobtížnějších otázek vůbec. Vidíme tady tendenci, že dochází k tomu, že země, které mají vyšší míry, míru ochrany, tak používají ty minimální standardy z důvodu konkurence schopnosti s ostatními členskými státy. Takže minimální standardy jsou vždy velice ožehavou záležitostí a při formulaci je důležité dávat dobrý pozor na každé jednotlivé slova. Já souhlasím s podstupem paní Volis, myslím, že je to správný postup, ale musíme si rychle vyjasnit, kdo a jak se bude účastnit tohoto postupu na úrovni výboru. Já totiž nezdílím ten názor, že názor ostatního výboru, že vše, kde se uvádí slovo spotřebitel, patří jim protože to by potom mohl být eh, pokud se extrémně vyjádřím, to bychom mohli vyřešit pouze v oblasti překladatelských služeb, pokud by šlo pouze o slova. Takže je důležité, abychom vždy hleděli na věcnou stránku problému a opravdu si to správně rozdělili. A chci říct si opravdu, že bychom se měli podívat, jaké jsou ty minimální požadavky, jaké jsou maximální požadavky a potom to nějak vyváženě shrnout do nějakého kompromisu. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Masip. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s kolegyní Evelyn. Ano, je třeba, abychom vzali do úvahy i e, tu chybu, kdy v podstatě my eh, zatím eh, pracujeme eh, s těmi s anglickou verzí a nemáme to ve všech verzích, ale je třeba, aby bylo všem jasné, že nám jde o maximální ochranu spotřebitele a není to často úplně správně překládáno do všech jazykových verzí. A my mm, tedy eh, eh, jsme, eh, my jsme kritičtí vůči těm procesním chybám, které se zde napáchaly, ale potom ještě, jak řekla paní Bolis, my nemůžeme mm, mm, tedy Mm, mm, pouze se držet toho, že to bude maximálně nebo minimální, eh, minimální harmonizace, ale my eh, se musíme snažit o aproximaci eh, těch různých mm, mír ochrany, které existují v různých státech. A je třeba, abychom si uvědomili, že musíme být konsekventní a říkat pořád tež, To znamená držet se toho prvotního ducha té vaší zprávy. O toho se nesmíme odchylit přes nějakou terminologii. Děkuji, já jsem nyní sám na seznamu řečníků. Já si myslím, že ten spor o článek 4 je sporem velice teoretickým, protože při vypracovávání této směrnice bylo od počátku jasné, že v konkrétním případě se to bude rozhodovat od, parabar, od, paragra, od odstavce po odstavec, zda je to dobré pro minimální či pro maximální harmonizaci. Například lhůty jsou spíše dobré pro maximální eh, harmonizaci, záruční povinnosti spíše pro tu minimální, takže by bylo dobré to detailně prostudovat a opravdu detailně článek po článku, odstavec od, po odstavci eh, se o tom potom pohádat. Já si myslím, že nejlepší by bylo možná tu celou čtyřku škrtnout ale je opravdu dobré si se konkrétně u každého jednotlivého případu zvážit, za to chceme harmonizovat minimálně či maximálně. A ještě k otázce kompetencí. Eh, Malcolm Harbour, kolega, stále ještě o tom vyjednává. Já chci říci, že moje vyjednávací pozice padá a stojí s tím, jak to dopadne na konferenci předsedů. A já momentálně nemám pocit, že by na konferenci předsedů. V otázce rozdělování kompetencí jednotlivých členů jsme my měli nějakou obzvláštní výporu. To je tedy můj názor když různí koordinátoři ve svých kontaktech s generálním tajemníkem a předsedami frakcí eh, dosáhnou toho, že budeme mít kapitolu 4, tak jsem ochoten eh, vlastně o tom eh, to celé projednat v rámci zrychleného postupu. Pokud to takhle nebude, tak si nevím, tak nevím, zda by bylo dobré jít se spornou věcí do konference předsedů. Ono by bylo asi lepší vyjednávat s Melkonem Harborem a dosáhnout prostě alespoň toho, čeho dosáhnout můžeme. Když koordinátoři řeknou, že hovořili se svými předsedy frakcí a ty jasně přislíbili, že jsou dvě kapitoly pro právní výbor, dobrá, pokud by tomu tak nebylo, tak bych od toho radši šel pryč pak eh, se pokusíme o společné řešení s Malcolmem, které možná nebude nejlepší pro náš výbor, ale bude to prostě to, co je možné. Takže to je můj názor na tento konflikt. A chci říct, že eh, se nacházíme uprostřed těch prací a během příští dvou týdnů se bude muset rozhodnout, kdo co bude přesně dělat. Nikdo jiný se o slovo nehlásí, takže Dajano, prosím, závěrečné vystoupení. Uh, thank you, Chairman. I mean... hmm, ano, děkuji, pane předsedo. Já podporuji to, jak uh, jste zanalizoval situaci, co se týče zejména um, tého odstavce 4. Takže já bych souhlasila s tím, abychom vyjednávali s Malcolmem Harbrem. Také bych chtěla požádat kolegy, aby se ještě jednou podívali na pozměňovací návrhy a zamysleli se nad tím, jaký přístup náš výbor bude mít. Myslím si, že bychom měli postupovat téma od tématu. Měli bychom zapomenout zatím na ten článek 4, Leda, že bychom tedy potom ten, eh, tu koncepci aplikovali naprosto všude. Podle mě by to byl nejlepší postup. A jak říkal pan Lejne, tak na konci tohoto postupu pak můžeme ten článek 4 buď vyhodit, nebo ho můžeme někam zařadit, ale myslím si, že bychom neměli Eh, se zabývat tím článkem 4 v první řadě, protože jsou zde důležitější témata a ta důležitější témata musíme řešit jedno po druhé, pokud chceme dosáhnout pokroku ve prospěch evropských spotřebitelů a podniků. A proto souhlasím, i když to asi bude těžké, takže vás poprosím, abyste zatím zapomněli v uvozovkách na ten článek 4 a teprve až na konci se k tomu vrátíme a domluvíme se o tom, zda tam ten článek má být. Ale raději se zamyslete nad, těch jedno, nad, nad těmi jednotlivými body a zamyslete se nad tím, jak je zlepšit, protože se může stát, že potom ty nejdůležitější věci opomeneme. Děkuji. Dobrá, tímto můžeme nyní uzavřít tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k neveřejné části naší schůze. Máme tu schůzi koordinátorů udělat až zítra, jako první 9 hodin. Souhlasíte? Dobrá, takže navrhuji, abychom tedy to neveřejné setkání udělali zítra v 9 a koordinátory, promiňte, uděláme teď.